Kolegové, milí hosté, dobrý den. Začneme eh, eh, se schůzí, v podstatě, kterou jsme přerušili minulý týden. Dnes máme dva bloky, které se věnují důležitému tématu, což je podvod korupce na úkor finančních zájmů EU. Především, pokud nejsou námitky, tak navrhuji, abychom přijali program který jste obdrželi s jednou změnou, mm, mm, a to koordinátoři eh, začnou v 17.30 a ne v 18. Takže 17.30 až 18.30 nás čeká neveřejné jednání koordinátorů. Lze považovat program za odsouhlasený? Jsou nějaké námitky? Ne, nejsou. Výborně. Takže sekretariát tedy může potvrdit přijetí programu. Jako vždy připomínám, že tato schůze se přímo vysílá na webu našeho parlamentu. A začneme hned tedy. Začneme hned, jak jsem řekla, v podstatě navážeme tam, kde jsme skončili minulý týden. A dnes je to téma eh, Um, podvody a korupce na úkor finančních zájmů EU. Vyslechneme si různé experty k tomuto tématu a to z PricewaterhouseCoopers z Hágu. Máme zde experta Vima Vensinka, který přednese eh, nebo prezident bude prezentovat studii, kterou financoval e FP, Evropský parlament, eh, na téma organizovaného zločinu a zneužívání fondů. Potom zde máme eh, profesora Ligetio, který bude hovořit o aplikaci eh, trestně právních nástrojů v boji proti podvodům a korupci na úkor EU ale eh, bohužel tedy mm, tato, pardon, paní profesorka nemohla dorazit, jak bylo řečeno, a potom zde máme belgického zástupce, který bude hovořit o eh, mm, zkušenosti z Belgie, boje mm, proti podvodům na úkor finančních zájmů EU a potom zde máme dva zástupce eh, celní zprávy z Německa, doktora Kellera a doktora Geisreitera, kteří budou hovořit o německé zkušenosti a závěrem tohoto bloku vystoupí, vystoupí Izabel Žeguzo, která bude hovořit i implementa, implementaci eh, e, strategie EU v boji proti podvodům a bude hovořit tedy za e, Evropskou komisi, za OLAF. A jako vždy struktura bude podobná, to znamená začneme s přednášejícími. Nejprve začne Wim Vensink, což je expert z firmy PricewaterhouseCoopers Začne on nejprve a potom všichni řečníci budou následovat a budou mít 10 minut na prezentaci a poté hned eh, další řečníci eh, v rámci diskuze, která bude následovat jako vždy dvě minuty na koordinátory a poslance. Takže hned dám slovo panu doktorovi Vensinkovi, který mm, představí eh, studii, kterou financoval Evropský parlament. Prosím. Thank you very much. Um... Děkuji vám. Děkuji vám za příležitost, že mohu přednést tady tuto studii o organizovaném zločinu a nezneužívání evropských fondů, eh, čím se zabýval váš výbor pro rozpočtovou kontrolu. A já nyní stručně uvedu účel eh, této studie, která byla provedena, až tak to bylo důležité, eh, včetně tedy definice a podobně. Účelem studie bylo eh, definovat, jakým způsobem organizovaný zločin zneužívá evropských fondů a jak tomu zabránit. A než se pustím do té otázky, zda ano a pokud ano, jak, tak eh, zastavme se nejdříve u toho, co je to organizovaný zločin, co jsou to evropské fondy a co je to zneužití, abychom eh, si mohli být jistí, že se zabýváme těmi správnými tématy. Takže začneme eh, tím, jak se to provádí toto zneužívání, jaké jsou prostředky, jaké jsou metody. My jsme se eh, pokusili přijít s definicemi a poznatky, které eh, posílí odolnost evropských fondů proti organizovanému zločinu. My v této studii věnujeme pozornost zejména eh, tzv. spending funds, čili tedy fondům, které dávají prostředky eh, členským zemím. A dalším eh, dalšími tedy zdroji jsou vlastně fondy, které pracují se DPH a s spotřebními daněmi, zejména tedy v případě té daně spotřební je eh, mnoho případů, kdy dochází eh, ke zneužívání. Zneužívání eh, se definuje víceméně jako nesprávné použití a my chceme rozlišovat mezi záměrným a nezáměrným zneužíváním, tak abychom měli vazbu na stávající právní rámec. Takže my zde hovoříme o zneužívání, o podvodech v souvislosti s fondy. To nás zde zajímá. Pak hovoříme o právním základu pro to, aby se Evropská unie měla tak bránit. Tak eh, především eh, toto je součást eh, dlouhé debaty o tom, jak definovat to organizovaný zločin a dá se říci, že nějaká jednotná univerzální definice asi nikdy nebude. Já já bych tedy eh, definoval eh, pana Kretena, který byl kdysi eh, šéfem OLAFu. Ten říká, že organizovaný oči, zločin je strukturované združení, které za, po delší dobu jedná ve shodě a dopouští se trestné činnosti a tak dále. Eh, toto je velice dlouhé, ovšem eh, důležité je, abychom měli nějakou eh, pracovní definici, kterou budou používat všechny aktéři, kteří se snaží tomu zabránit. Bohužel jsme zjistili, že takováto jednotná definice neexistuje v déry Evropské unie. My jsme v naší studii se pokusili skombinovat jednotlivé Eh, zlomky z různých definic. Možná, že tady jsme vzali z roku 2008 a připojili jsme k tomu aspekt eh, závažných následků, závažných škod eh, finančních a případně poškozování základu EU. Čili to je ta strukturovaná organizace, která po delší dobu jedná ve shodě a dopouští se trestné činnosti eh, s cílem získat přímo či nepřímo finanční a další materiální výhody, které způsobují závažné škody eh, finanční integritě a základům EU. Nicméně eh, existuje i další studie, a sice za ní je výbor LIBE, a zde se říká, že by bylo lépe hovořit o mezinárodním nebo transnacionálním organizovaném eh, zločinu, eh, že mm, zde bychom eh, mohli se podívat taky na terminologii spojenou se závažnou trestnou činností. Možná bychom se mohli tedy podívat na metodiku, jakým způsobem se tedy vykazuje eh, vykazuje eh, závažná trestná činnost a jde tedy o to, aby eh, som se mohl soustředit také na individuální kriminální živly. Patří k tomu tady podvody, korupce, pašování, falšování a tak dále. Eh, také se domníváme, že by bylo dobré se v pří... slušných zprávách zaměřovat nikoli pouze na policejní orgány, které se zabývají pouze organizovaným zločinem. Domníváme se, že by bylo vhodné to celé rozšířit tak, aby byla zahrnuta i další data, eh, která mají k dispozici Evropská komise, OLAF a příslušné orgány jednotlivých členských zemí. S ohledem na rozsah eh, a široký záběr organizovaného zločinu eh, máme poměrně málo spolehlivých informací, v podstatě žádná fakta nebo čísla od Europolu, OLAFu Europol v roce 2009 představil tři případy a neznámý počet případů podvodů v oblasti DPH, ale nemáme žádné podrobnější informace ani o míře, v jaké se toto, zdá, toto dálo. My tedy máme pouze jakési názory a posudky Olafu a Europolu. Olaf eh, například eh, nalezl, citujeme, eh, přibývající důkazy toho, že v mnohých případech podvodu jsou v podotykajících se strukturálních fondů jde o činnost organizovanou a plánovanou. Také Europol hovoří o podvodech v oblasti DPH zejména v oblasti veřejných zakázek. Z materiálu, který jsme měli k dispozici, se nám podařilo charakterizovat určité rysy sítí organizovaného zločinu a není, není eh, neobvyklé, eh, že by se toho účastnilo více než eh, dva jednotlivci. Většinou jsou to Eh, i organizace nebo firmy, prostředky a metody, které se používají, tak k tomu patří korupce, eh, úplatky, dále nesprávné vykazování eh, prostředků, které jsou potřebu, falšované dokumenty a tak dále. My jsme přišli s, nebo víme, že tady je, máme tady soupis několika iniciativ z poslední doby. Eh, problém je samozřejmě, že je nějak nutné překonat potíže, které jsou spojeny se získáváním údajů o podvodech a o stíhání v členských zemích. Eh, otázka je dále, jak slepšit přeshraniční spolupráci a jak zvýšit účinnost eh, fungování soudů v trestní oblasti trestního práva. Pokud se týče navrhované směrnice eh, pro boj proti podvodům na ochranu finančních zájmů Unie eh, prostřednictvím eh, trestního práva, tak tím jsme se teda také zabývali. pokud se ohledneme za iniciativami Evropské komise, zejména s ohledem na boj proti organizovanému zločinu, je zřejmé, že většina těchto iniciativ se nezaměřuje speciálně na organizovaný zločin, ale spíše na veškeré možné podvody i na jednotlivé podvodníky, ať už jednorázové či o, pokud je o opakovanou činnost. Evropská komise také několikrát poukazuje ve svých materiálech na obtížnost získávání spolehlivých údajů, nedostatek monitorovacích mechanismů, potřeby mít kvalitnější statistiky a tak dále. Závěry. Domníváme se, že otázka rozsahu zneužívání evropských fondů, včetně podvody, podvodů v oblasti DPH, není možné říci tedy, jaký tento rozsah je, není proto dostatek informací. Nicméně se zdá, že právě na toto se eh, v současné době instituce Evropské unie a její agentury zabývají. Problém je, že zatím neexistují jednotné definice organizovaného zločinu, dále se nezaměřují dostatečně na, právě na zneužívání eurofundů e, organizovaným zločinem a zdá se, že e, ani fakta a statistiky nejsou dostatečně obsáhlá, aby e, pokryla celé toto téma. Na druhé straně ovšem jsme také zjistili, že boj, boj proti podvodům, eh, které poskytují finanční zájmy EU, není úplně to tež jako boj proti organizovanému zločinu. Ukazuje se, že ty podvody jsou většinou organizované, ale to instrumentárium zaměřené vysloveně na organizovaný zločin zde není úplně nejúčinnější. Eh, z toho jsme odvodili doporučení, která zde nebudu číst všechna, ale možná bych tady zdůraznil to nejhlavnější, to, co je důležité pro dnešní odpolední debatu. Sice doporučujeme implementovat a používat jednotné definice různých termínů v této souvislosti a týká se to nejenom organizovaného či závažného zločinu, ale také, co je to zneužití, co je to podvod eh, a přesně, co myslíme evropskými fondy. Pokud bychom se zaměřili na vývoj v této oblasti, eh, pak tedy ty jednotné definice by se měly používat jednotně v evropských institucích i ve všech eh, národních orgánech. To nám také pomůže registrovat eh, to, co známe, tedy případy eh, těchto podvodů jednotným způsobem a mm, tím pádem bude možné také lépe rozkrýt vazby mezi podvody na evropské úrovni a místní úrovni a také přeshraničně. Pokud bychom skutečně chtěli eh, bojovat proti zneužívání eurofondu organizovanými, organizovaným zločinem, pak by se mm, v evropských institucích měla zřídit speciální jednotka, speciální orgán, která se na toto právě bude soustředovat. Dále paní předsedkyně. Takže ano, je dobré zaměřit se na zneužívání evropských fondů i na organizovaný zločin a je třeba, aby tato dvě hlediska byla co nejpropojenější. Mělo by to být eh, jakýsi trvalý program, eh, včetně třeba eh, školení personálu, kontroly personálu a tedy školení na pozbuzování povědomí o zločinu. Pomohly by také databáze, které by podporovaly proaktivní revizi. A pak ještě jedno věc, a to je zvýšení transparentnosti a odpovědnosti za použití všech dostupných prostředků. To nám určitě pomůže odstrašovat eh, další zájemce o podvody a eh, samozřejmě to také zkvalitní data, která máme k dispozici. Děkuji vám. Děkuji, děkuji, pane Vensinku. A nyní dám slovo belgickému soudci, panu Toro, který bude hovořit ze zkušenosti belgických justičních orgánů eh, a v boji proti podvodům, proti zájmům EU a já apeluji na řečníky, aby hovořili stručně, protože jinak poté bychom nemohli mít diskuzi, tak jak bychom si přáli. Takže pane Toro, prosím. Bonjour, je vous remercie. Um... Děkuji. Eh, případ, který vám představím, je eh, z reálného života a eh, byl i předmětem zahájení trestního řízení v Belgii, pořád ještě v běhu, protože ta osoba byla odsouzena v první instanci a podala odvolání. Mm, takže o co jde, nebo šlo? Je to jeden, je to případ, kdy šlo o dost frekventovanou trestnou činnost. Eh, šlo o eh, události, které proběhly v zahraničí, tedy mimo EU, nejenom mimo Belgii. Víte, že Evropská unie má v zahraničí asi 100-120 stálých zastoupení v různých městech, hlavních městech a tato stála zastoupení jsou pověřena především, aby zadávali mm, mm, výběrová řízení, kde může jít o dost velké částky. A tady tento případ, o co šlo? Takže tady šlo o Ukrajinu v Kijevě, Evropská unie, Eh, z finančního pohledu je velice aktivní a participuje tedy eh, na eh, investicích, které se týkají tedy nákupu uhlí a protože víte, že tam došlo k Černobylu a podobně, takže tam šlo o velkou zakázku, která se týkala právě e, pořízení tohoto uhlí, šlo o dost velkou částku, celková částka bylo 80 milionů euro ve třích, třech e, e, ve čtyřech tranších a zásobování probíhalo se zahraničí, kde se vybíraly zahraniční firmy. Takže k čemu došlo v jednom okamžiku? jedna osoba se skontaktovala s dodavateli, s mezinárodními dodavateli a navrhla jim hm, hm, takové příznivé řešení eh, s tím, že by ale měli 2% z té zakázky eh, z těch 80 milionů, což je hodně, jak víte, dát té osobě, která jim to zadá. A k čemu došlo? V určitém okamžiku, ano, eh, tu zakázku dostal jeden podnik, byl to český podnik, eh, eh, který měl pod kontrolou ukrajinské firmy a mm, podnik, některé podniky tedy samozřejmě neuspěly, včetně švédské, francouzské firmy jedné i anglo, anglicko-ruské firmy. A tento anglicko-ruský podnik podal stížnost a podal stížnost na OLAF, protože právě taky měli k dispozici takové e-maily, kde, ze kterých lze dedukovat, že e, došlo tedy k, e, k těm úplatkům ve výši, to měly být 4% a potom 2%. A já hovořím z pohledu Belgie, protože trestní řízení bylo zahájeno v Belgii. Zde ale je, bylo třeba v takovéto situaci vyřešit několik problémů. Především je to problém mezinárodní spolupráce, problém tedy vnitřního eh, interního práva, jak aplikovat eh, interní právo vně EU. Nebo, takže O co šlo hlavně? Za prvé, e, to e, tedy nejprve předběžné takové šetření té věci, to znamená, jak dostat e, dostatečné informace, poněvadž ty informace se nacházely na Ukrajině, bylo to obtížné potom, bylo třeba určit, která země bude příslušná, jak jsem řekl, byla to Belgie, ale mohlo jít i o jiné státy které by mohly být bývaly kompetentní. A šlo tedy o věcnou příslušnost a územní příslušnost. Zde byla určena Belgie jako příslušná země. A poté um, šlo o to, eh, že bylo třeba zahájit mezinárodní spolupráci s dalšími státy. Díky tomu bylo možné eh, dovést toto řízení ke konci. Takže nejprve takové předběžné šetření. Bylo třeba opatřit si mm, důkazy o e, korupci. Navíc ta korupce měla probíhat mimo EU a mělo se to týkat evropských institucí. A samozřejmě zde e, je třeba mít nástroj mm, na to, aby bylo možné získat tyto informace a zde tím a bylo třeba tedy na začátku opatřit si informace. A tady e, šlo tedy o orgán správního charakteru, OLAF, který má možnost získávat tyto informace. Je to tedy OLAF, nezávislý orgán, který je ale přičlení k Evropské komisi. E, v tomto konkrétním případě tedy ta angloruská firma se obrátila na OLAF a předala OLAFu ty e-maily, které měla v držení e, od jedné osoby a Olaf zahájil tedy interní šetření, nejprve interní šetření. A bylo zjištěno, že ano, e, v Moskvě e, ta anglo-ruská firma dostala ty e-maily, ale že to nebylo tedy rovnou přímo, ale že ten e-mail prošel různými státy, různými kličkami přes různé servery e, a e, přes Spojené království Lucembursko nakonec se to dostalo do, zpátky do, do, na Ukrajinu. Olaf tedy zjistil, že ten problém v podstatě je na Ukrajině. A na základě těchto informací Olaf zahájil tedy předběžné šetření, obrátil se na stále zastoupení EU na Ukrajině a bylo zjištěno, že ten e-mail došel, odešel z počítače jednoho eh, úředníka stále zastoupení EU eh, na Ukrajině a bylo zjištěno, že zde i ta osoba poslala podobné e-maily jiným firmám. Takže Olaf tedy měl eh, v ruce stížnost, k tomu ještě nějaké doplňující informace a dospěl k závěru, že ano, tady s tou zakázkou je problém. Co bylo třeba vyřešit? Za prvé, Evropská unie nemá eh, přímou, přímou trestně právní kompetenci, to je na členských státech, které musí chránit finanční zájmy EU a tady v podstatě šlo o několik zemí, které by případně mohly být příslušnými. Proč příslušné? Poněvadž e, podle třeba státní e, příslušnosti, ale navíc ten úředník měl tedy dvojí příslušnost e, belgickou a Portugalsku a pracoval v Kijevě pro stále zastoupení EU. A e, podle toho, kde e, e, došlo ke spáchání trestného činu, to bylo na Ukrajině. O tam teď odešly ty e-maily a mohla to být třeba i Česká republika, která by mohla být příslušná, poněvadž tam měla sídlo ta firma, která dostala zakázku, ale i Lucemburg, protože ten server byl v Lucembursku, i Spojené království, protože šlo o Yahoo ze Spojeného království, takže různé země a mm, Olaf musel vyřešit tedy, eh, kde ten problém se bude řešit, v které zemi. Eh, eh, spis dostala Belgie z důvodu, o kterých rozhodl Olaf. A asi bylo to i z důvodu kontaktu, z důvodu právního základu a z důvodu toho, že tady asi by nejlépe probíhala ta spolupráce, tady šlo o to nejprve ale zahájit spolupráci eh, se státním zastupitelstvím, protože první otázka v Belgii je, eh, zdáli Eh, tedy, eh, když v Belgii tedy justiční orgán dostane na stůl nějakou věc, tak nejprve řekne, eh, položí si otázku, jsem kompetentní k tomu, jsem příslušný. A mm, takže nejprve se to projednalo v Eurojustu v Hágu, kdy jsme požádali belgického zástupce, aby se sešel se dalšími dotčenými, případně dotčenými státy. A jak jsem řekl, šlo o Lucembursko, Anglii, Českou republiku a Mm, také i jsme měli možnost se poté sejít i s dalšími partnery. E, mezi sebou jsme se dohodli v tom, že bude zahájeno trestní řízení v Belgii, že Belgie bude příslušná, poněvadž ta osoba měla belgickou státní příslušnost a Belgie navíc mm, má trestně právní e, předpisy, které jsou v souladu s mezinárodními dohodami, protože možná to nevíte, v 90. letech Eh, celá řada mezinárodních úmluv byla přijímána v OSN, v Radě Evropy, v OECD, velká spousta jich byla přijímána a belgická legislativa byla s nimi v souladu. A to především eh, eh, proto bylo rozhodnuto, že bude příslušná Belgie a že bude nejlepší, když se bude ta osoba trestně stíhat v Belgii. No, nestačí tedy mít jenom věcnou příslušnost, je třeba i ta územní příslušnost. E, šlo tedy o úředníka evropského, ale i vlastně belgického potažmu, potažmo a i víme ale, že k událostem, e, k těm činům došlo v zahraničí, respektive na Ukrajině. Belgické, eh, belgické zákony stanoví, že belgické orgány jsou příslušné, pokud ta skorumpovaná, domněle skorumpovaná osoba je evropským úředníkem a to i eh, eh, navíc ještě ta osoba se mohla nacházet na belgickém území, sice ona se fyzicky nenacházela, Eh, v Belgii, ale vzhledem k tomu, že byla os, eh, belgickým občanem, byla zaměstnána evropskými institucemi, takže se měla za to, že ta osoba měla vztah s Belgií a tudíž i Belgie z tohoto titulu byla příslušná. A kromě tedy právních problémů se příslušností, tak potom ještě organizační problémy je třeba, aby ta země měla takové uspořádání, takovou organizaci, která bude schopná to řešit. U nás my máme federální státní zastupitelství, federální prokuraturu, která mm, přijímá eh, podobná mm, trestní eh, oznámení a která spolupracuje potom se zahraničím. Máme i federální policii, která má protikorupční eh, jednotku a máme i institut vyšetřovacího soudce který v tom také hraje svoji roli pro účely různých úkonů, které povoluje. Máme tedy příslušné předpisy, měli jsme i tu mm, příslušnost, máme, měli jsme i instituce, orgány a potom bylo třeba mm, i vše dobře naplánovat. To bylo na druhé schůzce Eurojustu, takže na první schůzce Eurojustu se rozhodlo, kdo bude příslušný pro co. Bylo rozhodnuto, že tady Belgie bude trestně stíhat a na druhé schůzce se plánovalo, plánovaly se ty úkony v zahraničí. A my jsme tedy provedli eh, domovní eh, prohlídku eh, na stálem zastoupení, potom v bydlišti občana, to bylo tedy toho naše občana, to bylo na Ukrajině, a potom i bylo třeba provést různé další prohlídky v počítačích, v serverech ve Spojeném království a jinde osoba eh, přijela do Belgie v rámci svých normálních cest do Bruselu a byla zatčena na letišti a poté dána do, poté byl vydán na ní zatykač. Tato eh, věc se mohla rozvíjet příznivě a to díky dobrému plánování, ke kterému zde došlo. My jsme byli schopni eh, dát dohromady státní zástupce z různých zemích a také i jsme eh, získali eh, součinnost Ukrajiny, to bylo důležité. My jsme vyzvali eh, ukrajinské justiční orgány k tomu. To bylo dobré. Eurojust vlastně tímto jednal za všechny země EU a jednal tedy s Ukrajinou. A tam potom, když je to Eurojust, který zahajuje spolupráci, tak je to určitě má to větší váhu a potom ta druhá strana, tedy ta ukrajinská, zde je více součina Zde tedy my jsme se v Hágu scházeli, několikrát jsme se sešli s ukrajinskými státními zástupci takže hm, e, ta osoba byla tedy zatčena, e, e, bylo zahájeno trestní řízení a hm, hlavně líčení před belgickým soudem, prvoinstančně ukončeno, nyní je odvolání a potom jsme hledali i majetek, kde ta osoba má a to znamená, tady jsme museli se obracet i na jiné státy a hm, no, i obracet se na státy, kde jednak ta osoba měla majetek i kde se nacházeli. Eh, eh, další tedy různé právnické osoby, eh, kterých se to týkalo. Získali jsme tedy součinnost OLAFu, to bylo důležité, abychom si opatřili ty prvotní informace, důkazy, ale bylo to důležité i kvůli zrušení imunity, protože v Evropě je třeba vždycky nejprve získat zrušení imunity dané osoby, aby mohla tedy vypovídat Mm, potom je třeba získat i povolení provést prohlídku v prostorách zastoupení EU. To eh, zde eh, vždycky pomoc OLAFu je vítána. Takže já myslím, že zhruba jsem asi vysvětlil, jak proběhlo to vyšetřování, což vedlo k tomu, že osoba byla zatčena, potom byla tedy odsouzena a mm, tady my jsme intervenovali velice rychle, protože my jsme eh, byli eh, schopni i vlastně eh, zabrzdit to, aby ta osoba dostala ty finanční prostředky, které byly přislíbeny. Děkuji, takže to je na tom to nejdůležitější, říká paní předsedkyně. Děkuji, pane Toro. A hned teď dám slovo panu doktorovi Kellerovi, který zde zastupuje německou celní zprávu. A on bude hovořit o vlastní zkušenosti s korupcí a s podvody na finančních zájmech EU. Prosím, pane doktore Kellere. Ja, vielen Dank, Frau Děkuji, paní předsedkyně, dámy a pánové. Dnes zde hovořím eh, jako vedoucí oddělení Centrálního úřadu pro celní vyšetřování v Německu. Vedle potírání organizovaného zločinu se zabýváme také praním špinavých peněz, ochranou finančních zájmů Evropské unie, pašováním cigaret, drog. Zkrátka zabýváme se celým balíčkem trestné činnosti na evropské úrovni. A předeslal bych, že naši vyšetřovací úředníci eh, jsou k dispozici, včetně našich expertů, eh, tedy ti, kteří vyšetřují eh, také v pověření státního zastupitelství a to také v jiných, zabývají se také případy v souvislosti s jinými členskými státy Evropské unie. Pokusím se stručně shrnout nejrůznější vyšetřovací oblasti v souvislosti se zadáváním dotací ze strany Evropské unie. A tím bych chtěl tedy začít. Evropská unie pod označením SAPART a já tuto zkratku budu používat následně několikrát. Je to zvláštní přístupový program v oblasti zemědělství a venkovského rozvoje a v období 2000 až 2006 Evropská unie každý rok tady poskytovala asi 540 milionů euro pro přistupující země Bulharsko, Rumunsko a Chorvatsko, tak, aby se podpořila strukturální změna v zemědělském odvětví a tyto země se připravily na společnou zemědělskou politiku. Podpořeny byly investice v oblasti zemědělství nebo e, zemědělském zpracovatelství a Evropská unie tady poskytovala až 75 z celkových výdajů těchto opatření. Příjemci byli především zpracovatelské podniky v oblasti potravinářství, kde při nákupu nových strojů asi 50 nákladů získávali jakožto dotaci a Projekty se předkládaly před Národní agentury SAPART. SAPART byl zpravován decentrálně a kontrola ze strany Evropské unie probíhala teprve zpětně. A tady už je jedno důležité slovo, a to je fakturační cena, cena faktury. Tím se budeme zabývat i následně. Tady na tomto obrázku vidíte zcela zjednodušený eh, případ podvodu. Je to velmi zjednodušené, tak to v praxi se to v podstatě nevyskytuje, byla by to ideální eh, situace. Eh, tady v podstatě ta katalogová cena je tady jako ta fakturační cena a v takovém případě by potom z toho 50 financované ceny Evropské unie vypadalo takto těch 50 tisíc. Ovšem, bohužel to není vždy tak jednoduché, aby bylo zjišťování ceny jednoduché a transparentní, tak podmínkou mimo jiné je, že příjemce subvencí získá, dotací získá tři nabídky od tří výrobců. To je princip, který používáme v Německu standardně při zadávání veřejných zakázek. Je vybrána nejvýhodnější nabídka, nejlevnější nabídka. V tomto případě, v tom ideálním případě, by to byla katalogová cena. Ovšem cílem podvodníků je, aby tato cena byla podvodně navýšena je výrazně vyšší než ta eh, zmíněná katalogová cena. V podstatě se vyvinuly tři postupy. Jednak se předloží eh, jedna eh, přeceněná cena a tato osoba, tento poskytovatel se mm, potom vlastně dostane k tahu mm, v jiném případě, kdy se mu vlastně toto vrátí. A Eh, potom se tam předloží ještě dvě další nabídky od dvou poskytovatelů, kteří jsou také zasvěceni do celé záležitosti a všechny ty ceny jsou uměle navýšené. Vše je samozřejmě eh, jaksi zastřené a nastavené tak, aby to nebylo průhledné. Používá se nejrůznější moderní počítačová technika, to už kolegové zjistili. A abych doplnil ten předchozí případ k nákupu stroje, vám ukážu, jak podvod funguje. Údajné zaplacení katalogové ceny už vede k výraznému navýšení ceny dotace a přeplatek té údajné kupní ceny po skutečném zaplacení musí být opět vyrovnáno a to probíhá v rámci eh, takzvaných plateb kickback, a já bych vám na dalším snímku ukázal, jakým způsobem se u toho postupuje. V případě té první alternativy nákupčí tu přeplacenou částku eh, vlastně vrátí eh, kupujícímu a druhý případ prodávající 50 eh, té fakturované částky vrátí jakožto provizi zprostředkovateli. Ten eh, si ponechá 5 až 8 té fakturované ceny a rozdíl eh, zaplatí příjemci dotace, to znamená nakupujícímu. U třetí alternativy to vypadá takto. Prodávající poskytne uh, nebo vytvoří provizní konto pro příjemce provize, tedy kupujícího, a ten z tohoto konta může eh, financovat stroje nebo náhradní díly, které kupuje, bude kupovat v budoucnosti. Takže to jsou ty postupy a nyní, co bylo zjištěno v rámci vyšetřování v rámci jednotlivých programů. V rámci SAPART 1 částka, která byla podvodně získána v Bulharsku, představovala 7,5 milionů euro a rozsah dotací, eh, které krátce před poskytnutím kvůli vyšetřování nebyly vyplaceny, eh, představoval 28 milionů euro. Hlavní obvinění německý podnikatel v říjnu 2008 byl soudem v Augsburgu odsouzen k odnětí svobody na dva roky a devět měsíců. A pokud srovnáme rozsudky v Německu, tak musíme eh, říci, že je to poměrně vysoká, eh, vysoký trest. Za part 2 v Německu tady eh, v této oblasti probíhají další řízení eh, proti eh, osobám nebo firmám vyrábějícím stroje pro zpracování a balení potravin, kteří poskytovali toto do Bulharska. Současné škody pro Evropskou unii, tak jak byly zjištěny, představují 40 milionů euro. Po odhadlení Podvodně získané dotace jsou komisí registrovány, jsou registrovány částky a po uplynutí dvou let je toto zúčtováno eh, s finančními prostředky, které jsou poskytovány přijímající zemi. Jaké by tady byly problémy s vyšetřováním ve spolupráci s Bulharskem. Problém bylo, byla, bylo bulharské písmo, potom problém eh, na úřadech v Bulharsku, kde je nedostatek kopírovacích strojů a skenerů eh, pro zajišťování důkazního materiálu, potom eh, dále různý právní přístup v Bulharsku, to se velmi liší od německého přístupu a další problém byl s justičními výzvami, protože bulharské soudy téměř nereagovaly. V tisku eh, tato záležitost vyvolá velký ohlas po té eh, co zpočátku byly ve spolupráci s Bulharskem problémy, došlo k zlepšení, když Evropská unie zadržela platby ve výši 140 milionů euro pro Bulharsko. Poté co ovšem tento tlak ze strany Evropské unie polevil v červenci 2009, poté co se vyměnila vláda a také poté, eh, co byl odsouzen hlavní, obvin, odsouzen hlavní obvinění v Bulharsku na 12 let, došlo eh, k velkému polevení snahy spolupracovat ze strany bulharských úřadů. Mohu říci, eh, že tento rozsudek zatím ještě není právně platný a odsouzený bulharský občan je i nadále na svobodě. Dále. V rámci jednání se státním zastupitelstvím ve Sofii se zjistilo, že proti bulharským státním příslušníkům tady zatím není vedeno žádné řízení, ačkoliv podle německých důkazů Eh, tito lidé jsou eh, vyni, takže to tady vyvolává různé otazníky. A eh, hlavní část tohoto trestného činu byla spáchána v Bulharsku. V říjnu 2011 Německo obdrželo různé části rozhodnutí o odložení řízení v Bulharsku proti bulharským státním příslušníkům pokud tam vůbec proti ním řízení spuštěno bylo. Pro podvody v oblasti dotací ze strany Evropské unie. Je to vlastně nepochopitelné, jak to, že nebyly, nebylo provedeno důkazní řízení proti těmto osobám, protože to byli bulharští občané, eh, kteří vlastně vyvolali celou tuto záležitost, eh, kteří přijímali dotaze a kteří, dotace a kteří se obrátili na německé eh, firmy. Z německého pohledu přerušení řízení Bulharska není pochopitelné. Toto se donívají také dva státní zástupci, kteří reš, prováděli rešerše v Bulharsku a znají dobře poměry v bulharské justici a podrobnosti tohoto případu. Co je možné v této souvislosti udělat? Několik návrhů. Například by bylo možné zřídit jakýsi orgán pro sledování trhu, aby se stanovovaly orientační ceny, protože tím pádem by bylo možné zjišťovat Eh, realistické ceny pro eh, stroje v oblasti zpracování zemědělských potravin, takže vlastně tím způsobem by bylo možné ověřit eh, na první pohled důvěryhodnost některých cen. Dále by bylo potřeba po vyplacení dotací situaci v členské přijímající zemi sledovat a dále dotace zablokovat anebo požadovat jejich zpětné zaplacení v případě, že by došlo k odhalení nějaké nesrovnalosti. Eh, dámy a pánové, nepodařilo se mi během 12 minut vysvětlit vše, jak jsem si přál, ale je to velice složité. Doufám, že přesto to pro vás bylo užitečné a děkuji vám za pozornost. Grazie, doktor. Děkuji, doktore Kellere. Já bych eh, zde tedy chtěla vám poděkovat, jak jsem říkala, a já osobně to považuji za velice znekludnící, to, co říkáte v té zprávě, pokud jde o nečinnost Bulharska. Když Bulharsko je členským státem, takže tady asi je něco, co není v pořádku. Já tedy jsem skutečně překvapena a zneklidněna. Hned dám slovo Eh, poslednímu řečníkovi. Eh, v tomto bloku je to paní Izabel Žeguzo, která je vedoucí jednotky boje proti eh, podvodům na finančních zájmech v OLAFu a bude hovořit o strategii boje proti podvodům z pohledu Evropské komise. Oui, merci, madame la présidente. No, děkuji, paní předsedkyně. Eh, děkuji za pozvání na vaši dnešní schůzi. Eh, já vám představím, jakou činnost provádíme v oblasti prevence podvodu a já doufám, že to bude i podnětem pro diskuzi. Jeden z řečníků zde apeloval na to, že je třeba více prevence. A my již v této oblasti něco máme. Eh, eh, úvodem pár čísel. Co to je? Jaký je objem v podvodu v roce 2011? Náklady na podvody, tak jak vyplývají ze zprávy OLAFu, v roce 2011 to bylo 440, 404 milionů euro a e, byli jsme schopni mm, na základě našeho šetření vymoci zpět e, tedy 691,4 milionů euro. Vidíte, to jsou obrovské částky. Tato e, částka je vysoká tento rok, protože tady máme jeden případ, pouze jeden případ, 380 milionů euro, a těch 389 milionů bylo získáno zpět proti Itálii a šlo e, jedné kauzy v Kalábrii. Tato čísla nám ukazují, co nás to stojí, takové podvody na komunitárním rozpočtu a na rozpočtech členských států, protože v tomto případě šlo o vysoké zpětně vymožené částky. A mm, Giovanni Kessler před nějakou dobou zde u vás byl a hovořil o tom, že asi 10% případů, kterými se Olaf zabývá, mohou mít vztah na organizovaný zločin. Ale možná, co ještě zajímavější, je, že ty případy, které jsou propojeny s organizovaným zločinem, obecně mají daleko větší finanční dopad než jiné případy. Samozřejmě Zatím máme e, strukturovaná, organizovaná e, spolčení, která jsou skutečně zločineckými organizacemi a e, hodně na to vydělávají. Náklady na podvody, ano, to je jedna věc, ale ty náklady jsou větší. Je to eh, více než jedno euro na jedno euro. Ne, protože tady nejde jenom o ty prostředky, které byly odcizeny, ale v podstatě eh, ty ekonomické náklady jsou vyšší, protože ten eh, efekt je multiplikační, protože vlastně tím jsou poškozeny jiné aktivity, jiné projekty. A samozřejmě ty náklady i nese společnost v podobě nedůvěry nebo horší důvěry. Nejenom, že podvody ohrozí nebo ohrožují a vlastně penalizují potenciální příjemce, kteří jednají v dobré víře, ale rovněž i brání tomu, aby evropské politiky, mm, na které jsou ty prostředky vyčleněny, aby byly skutečně správně realizovány. A já bych řekla ještě, že eh, ty náklady na eh, eh, podvody i vysílají špatný image já jsem hovořila o těch 404 milionech euro, to je hodně, ale, eh, eh, ale 200, eh, 240 miliard euro, to je rozpočet EU, takže to zase tolik není, ale má to velký psychologický efekt. A protože ty podvody diskreditují určité politiky EU, proto je třeba, abychom byli bdělí a bojovali. A nakonec ještě zisky, které z toho mají, Eh, ti podvodníci v určitých případech i slouží k eh, recyklaci a jsou nasměrovány do různých zločineckých aktivit. A proto je třeba, abychom zde zapojili všechny dotčené subjekty, které mají na starosti zprávu evropských prostředků, aby všichni bojovali proti podvodům. Takže vzhledem k významu problému, tak v roce 2011 v červnu komise přijala eh, svoji strategii boje proti podvodům, což je komisní dokument, jehož cílem je posílit prevence prevenci a boj proti e, e, podvodům. A bylo to přijato v červnu 2011, vlastně hned poté, co byl předložen nový finanční rámec, protože to jde ruku v ruce. V okamžiku, kdy komise chtěla předložit svůj nový finanční rámec, tak také rozhodla, že i posílí boj proti podvodům. Tato strategie pokrývá všechny aspekty podvodů, tedy prevenci, jde o to, aby se nepáchala tato trestná činnost, potom detekce, tedy objasňování, potom e, je třeba i usnadnit průběhy vyšetřování a e, posílit sankční e, stránku. A pokrývá to samozřejmě příjmovou stránku rozpočtu, týká se to spolupráce s členskými státy, jde o posílenou spolupráci se třetími státy, ale komise také i chtěla nejprve si udělat pořádek doma. O to hlavně šlo. Takže proto i řada těch aktivit se týká komise samé. Máme zde celou řadu aktivit, mm, o kterých hovoří strategie a s tím spojený akční plán, ale jsou tam čtyři, které bych chtěla zde zmínit obzvláště. Jednak jsou to právní předpisy, eh, v několika letém rámci eh, generální ředitelství tedy eh, se snaží zlepšovat legislativu eh, o zadávání veřejných zakázek, to je další aspekt. A potom máme zde konkrétní plán boje proti obchodování s cigaretami, pašování cigaret na východní hranici. Budu postupovat rychle. Za prvé, jed, jeden z prvních úspěchů realizace, jedna z prvních realizací bylo, že ve všech mm, právních eh, několikaletých rámcích jsme zakotvili ustanovení, která posilují boj proti podvodům. Zde to zdůrazňuji před vámi, protože vy právě, tedy Evropský parlament, pracuje právě na eh, tomto několikaletém rámci a víceletém rámci a všechny ty předpisy, které projednáváte, tak všechny obsahují ustanovení boje proti podvodům, eh, ať se to týká přímých výdajů, eh, a, tak to jsou homogenní předpisy, pokud jde o mm, sdílené řízení, tak i zde se snažíme eh, posilit nástroje sdíleného řízení nebo zprávy prostředků. Další naše aktivita. Lépe smobilizovat eh, všechna oddělení komise, aby participovala na boji od roku 2013. Všechny generální ředitelství EU budou mít vlastní strategii boje proti podvodům. Co to znamená? Eh, samozřejmě týká se to především generálního ředitelství, které, nebo těch ředitelství, která vydávají prostředky, musí proskoumat, analyzovat rizika podvodu, které jim hrozí, musí se snažit eh, udělat jejich analýzu a hierarchii a podle toho i připravit akční plány, aby maximálně eh, omezili mm, riziko podvodu a případně reagovali, pokud již se zjistí, že došlo k podvodům. Další důležitá aktivita je spolupráce s členskými státy. Členské státy spravují asi 80 komunitárního rozpočtu spolu s Evropskou uní. tedy je jasné, že veškeré předpisy musí především se i týkat členských států. A členské státy tedy musí vyměňovat si zkušenosti boje proti podvodu, musí posilovat vlastní předpisy a musí sami provádět analýzy rizik. To bude jeden požadavek. E, členské státy musí analyzovat rizika podvodů na národní úrovni, musí zlepšit způsob eh, objasňování, detekce a, mm, eh, a oznamování podvodů. To vyplývá z naší výroční zprávy. Zde úroveň eh, reportingu, vykazování je odlišná. Některé státy nahlašují, oznamují více podvodů než jiné a to neznamená nutně, že ti, kteří oznamují více podvodů, že jsou horší než ostatní. Ne, naopak, eh, možná eh, lépe objasňují podvody. Nebo zjišťují podvodu, podvody. Také i pokud jde o zpětné vymáhání prostředků na úrovni členských států musí být efektivnější, e, poněvadž e, ve finále e, musí to být tak, aby penalizováni byli ti, kteří podvody páchají a ne daňoví, daňoví poplatníci že tak tomu často bývá. To znamená, eh, členský stát eh, musí tedy vymáhat zpětně eh, ty mm, částky od podvodníků, aby to nebylo na úkor daňových poplatníků. Další prioritou je boj proti pašování cigaret na východní hranici Evropy. To je oblast, která je propojena evidentně s organizovaným zločinem. Jde o enormní částky, asi 10 miliard euro ročně, eh, představuje právě pašování cigaret. Je to zdroj eh, oblíbený zdroj eh, mezinárodního organizovaného zločinu a mimo jiné poněvadž lze vydělat hodně peněz s tím, že riziko je relativně nízké. Pašování cigaret to není riziková oblast činnosti, ale velice lukrativní za to. Což znamená e, i, že to je živná půda pro korupci, což může být potom propojeno s jinými nezákonnými obchody. Náš akční plán se snaží posilovat e, organizaci, eh, struktury, které bojují proti tomuto jevu zavádíme i společné aktivity Joint Custom Organization, tedy společné eh, aktivity, které propojují celní zprávy v boji proti pašeráctví, aby společně bojovali proti pašeráctví a také jde o to i posílit tyto mechanismy a proto v roce 2013 komise předloží sdělení, které bude obecnějšího charakteru, bude se týkat boje proti cigaret, pašování cigaret v EU. Také byla jsem požádána, abych se trochu zmínila o návrzích, které nás čekají, jaké legislativní návrhy připravuje komise. Snažíme se tedy posilovat legislativní rámec na ochranu finančních zájmů a proto komise 11. července předložila návrh směrnice o ochraně finančních zájmů Unie prostřednictvím trestně právních nástrojů. Tato směrnice mm, bude zavádět homogenní, kompletní právní rámec eh, pro ochranu finančních zájmů. Eh, půjde o to lépe zharmonizovat eh, pravidla mezi členskými státy, to znamená především společné definice, zbližování sankcí, a i e, mm, se zavedou e, společné tedy e, procesní předpisy, které se týkají především promlčení. Čekají nás další návrhy. Je to návrh směrnice, která by měla být přijata v listopadu a týká se ochrany eura proti padělání a pozměňování měny. A potom další téma, o kterém jste již hovořili zde na vašem výboru, a to je možnost vytvořit, založit úřad Evropského prokurátora, kde komise také příští rok předloží návrh a i předloží další návrhy, jak zlepšit procesní pravidla. Poté, co jsem si vyslechla německého kolegu a e, jaké rozdíly mohou existovat mezi jednotlivými státy v tom, jak tyto státy reagují na případy podvodu, tak Eh, i z tohoto pohledu vidíme, jak takový Evropský úřad prokurátora Evropska by byl užitečný. Děkuji za pozornost. Děkuji, děkuji paní doktorko Žeguzo a hned začneme s diskuzí. Máme zde eh, poslance, především ale eh, to budou koordinátoři a potom další. Dvě minuty budou mít všichni a e, poté budou naši hosté reagovat. Takže prosím, vždycky řekněte, komu e, váš dotaz je určen. Nejprve tedy mm, socialisté demokraté, kolega Borsellino. Kolegyně Borsellino, musím říci, že první řečník nám nastínil e, vyhlídky, které jsou více než zneklidňující Eh, když tedy popsal eh, situaci a to nevypadalo příznivě vůbec. A bohužel ano, já si myslím, že je to situace, kde my máme velký sklus při řešení těchto problémů. On říkal, že je v organizovaného zločinu hm, eh, se vyvíjí a zároveň se říká, že podvody a zneužívání prostředků, že to jsou jevy, pro proti kterým neadekvátně bojujeme. Je to tedy eh, v disproporci a asi i zde chybí ta prevence. Dnes eh, jsme slyšeli, že se začíná hovořit o prevenci, o společných nástrojích, že se začíná hovořit i o eh, definici, společné definici skutkové podstaty. A hm, měli bychom ale hm, podvodu, ale také bychom měli mít i společnou definici organizovaného zločinu zde ale proto všechno musí existovat reálná společná dobrá vůle. Společně tedy zavést e, prostředky pro boj proti organizovanému zločinu a e, všem e, projevům tohoto jevu. Eh, protože jinak to nebude efektivní. Já si myslím, že nástroje ale máme již. Možná, že mm, spíše mm, nejsou efektivní nebo nejsou adekvátně využívány, ale nástroje jsou. Je třeba, aby dobře fungovaly, abychom především používali to, co již máme a dále musí existovat dostatečné kontroly, abychom měli pod kontrolou eh, tyto podvody, tuto trestnou činnost eh, mm, abychom Eh, skutečně měli jasno, eh, abychom přesně měli zdokumentováno eh, vše, co nešlo dobře a abychom mohli i vypočítat škody. A dále má slovo kolega Notodel. Děkuji vám, paní předsedající. A chtěl bych poděkovat všem řečníkům za velice zajímavá témata. Panu Vencingovi mě se stalo strašně eh, strašným zklamáním, že se nedaří odhadnout, kolik to vlastně stojí všechno to zneužívání eh, zneužívání fondu EU. Eh, vy jste nám vlastně dal jenom nějaký možná osobní odhad, ale to prostě něco, něco spolehlivějšího to by nešlo. Jinak, pokud se týče toho případu s uhlím, Eh, já teď se nemůžu vyznat ve svých poznámkách, ale chtěl jsem říct toto. Náklady vyšetřování, eh, jaké tady byly a zejména kdo ty náklady platil. Eh, museli se o ty náklady podělit různé české země, nebo se to týkalo pouze Belgičanů, E, protože e, to jsou vlastně, tady by bylo opravdu velice zajímavé, kolik to stojí, jak se to dělí. A další otázky. Náklady očin, e, zločinu já jsem někde četl, že to bylo 140 milionů eur, taková částka. A teď nevím, co to bylo. Bylo to ročně, nebo bylo to za eh, nějaký konkrétní případ. Eh, já musím přiznat, že moje poznámky nejsou příliš spolehlivé, takže potřebuji eh, pomoci. Eh, poslední řečnice eh, eh, hovořila 4 a 4 miliard eur, potom 600 miliard a potom 240 miliard. Tady zazněla různá čísla. Mohla byste vysvětlit, co to jsou za čísla, jaká jsou rozdíly mezi nimi? A ještě, paní Jakuzo, proč tedy monitorujete pouze pašování cigaret z východní Evropy. Teď ono vlastně tabakové firmy si to mm, možná mohou eh, měřit sami víceméně, ale v podstatě eh, z východu se tady mm, toho pašuje daleko více, no, v podstatě téměř všechno, eh, čili proč se nevěnujete právě těm? Děkuji za GUE má slovo kolega Sondergaard. Tak, Děkuji. Já eh, bych také měl otázky na eh, dva panelisty, nejdříve panu Torovi. Mám eh, totiž dojem, že to, jak jste nám tady pově, povyprávěla, tak to znělo skoro jako úspěch, report o úspěchu, co všechno se podařilo. Takže E, tam skutečně došlo k nějaké dobré spolupráci a nakonec k odsouzení. Čili ptám se, e, je to skutečně úspěch, e, úspěšný případ, anebo bylo možné něco udělat lépe? Čili kdybychom například měli jiná pravidla, jestli by se dalo zakročit učiněji. A dále otázka dvě na panelistu z PricewaterhouseCoopers. My jsme samozřejmě byli zde na úrovni Unie poněkud zklamáni vyzněním té zprávy. Čili nakolik se eh, prostředky se EU zneužívají, i když eh, třeba jsme se nepročetli až eh, úplně k detailům, to zůstalo trošku na povrchu. A navíc také jsou to čísla, která také jsou třeba rok, dva stará, stará, takže se letos mohlo změnit. Rozuměl jsem správně, že problém spočívá v tom, že řada evropských institucí, které financují, jsou financovány z daňových prostředků, že nejsou ochotny dávat k dispozici data, která mají, že prostě eh, i když eh, pracujete nebo pracovali jste na pověření výboru pro rozpočtovou kontrolu, tak přesto vám byly odpírány informace, které by byly dobré, tedy které by vám pomohly eh, leco rozkrýt. Jak vy osobně hodnotíte spolupráci s Europolem, Eurojustem, s Olafem a e, jejich ochotu poskytovat informace, jaký máte celkový dojem. Jste spíše optimistou e, v oblasti boje proti organizovanému zločinu a taky na základě této studie. All'onorevole de Jong. Děkuji. Slovo má e, kolega de Jong. Děkuji vám, paní předsedající a e, děkuji také našim hostům. E, měl bych pár otázek. Mm, bohužel jsem nestihl začátek e, prezentace pana Vensinga, takže možná, že se budu ptát na něco, co už tady řečeno bylo. Já jsem zachytil, že jste hovořil o doporučeních. A mm, možná, že by bylo dobré, kdybychom měli konkrétní kroky, jak bojovat proti Eh, tomu to eh, organizovanému zločinu. Eh, v rámci, tedy v právním rámci, který máme, je tam pět konkrétních kroků, které lze podniknout a taky tady zde možné je se posunout dopředu. A také děkuji dalším panelistům a Eh, v podstatě, eh, jaké by byly závěry? Že současný systém víceméně funguje a nebo spíše, že eh, se musíme zaměřit na konkrétní situace a konkrétní nástroje, které třeba zlepšit. Další věc, to je spíš možná komentář. V dokumentech komise vnímám, že dochází k posunu směrem tedy k volání po evropském e, veřejném prokurátorovém. A zdá se, že je tady dost nejasností, překrývají se pravomoce, pak chyby na účinnosti a tak dále, čili těch problémů zdá se je tam hodně. Ptal by se tedy, je skutečně snadné přeložit nějaké řešení v této věci? No a ještě Eh, abych navázal na pana Newtona Dana k cigaretám. Já se zabývám klas eh, 3 tímto programem. Zajímalo mě, jestli se komise nezabývá příliš mnoho jedním produktem. Děkuji, paní Genc. Paní Gonč. Eh, já bych měl otázku na pana Kellera. V Mnichově loni v prosinci eh, byli odsouzeni eh, šéfové Feroštál eh, za korupci, úplatky a podobně. Týkalo se to dodávek ponorek do Portugalska. Jak je možné, že tito lidé byli de facto součástí organizovaného zločinu, kam patřili také bankéři, poslanci, Eh, vysoce postavení hodnostáři v armádě v mé zemi, v Portugalsku. Čili dobře, eh, to byli odsouzeni a eh, pokutováni, ovšem nebyli stíháni za to, že byli součástí organizova- sítě organizovaného zločinu. A to není ojedinělý případ. Jak je to možné? Další otázka. Já tady jsem pochopila to, co jste tedy eh, řekla o zlepšování, eh, zlepšování účinnosti vlády a vůbec účinnosti orgánů, aby se ušetřily veřejné prostředky. Ale co publicita? Třeba eh, vy jste tady hovořili o nějaké osobě z MDS, ale jméno už nebylo zveřejněno. A jsou tady další případy. Nebo proč se nezaměřujeme ještě také na další produkty, třeba finanční produkty. V Portugalsku máme případ, že jste, máme falešné faktory, eh, které byly používány k tomu, aby se peníze přesouvaly do, z Portugalska do jiných zemí, třeba, já nevím, Švýcarska i Nizozemí a tak dále. A byly to falešné eh, faktury vystavené jste postavené osobami a šlo o to, aby se vyhli eh, portugalským daním. Ale samozřejmě to bylo na úkor evropských finančních zájmů. Čili mm, tady existují různé dohody a a tady jsou eh, takzvané ty eh, eh, Rubikovy případy, kdy tedy to je jakýsi švýcarský vynález, který jakoby se vysmívá evropské směrnici proti praní špinavých peněz. A takovéto dohody byly popsá, podepsány s mnoha členským, tedy s více členským zemí, nebo s Portugalskem, myslím, také z Itálie a tak dále. A zdá se, že ještě Eh, jak si eh, ve Švýcarsku se našlo spousta eh, peněz a to by možná stačilo na vyrovnání deficitu a pouze 214 milionů bylo vyplaceno portugalskému rozpočtu, což tedy je málo. A teď vlastně trojka, Evropská unie, která je její součástí, v podstatě nepřiměla portugalskou vládu k tomu, aby byly stíhány eh, tyto eh, nelegální transakce a nešlo ani, nedošlo ani k repatriaci těchto prostředků. Děkuji, teď uzavírám seznam řečníků a ještě má slovo kolega Skilakakis. Děkuji, paní. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych eh, de facto chtěla na začátek zopakovat eh, otázku paní Gomez. A sice týká se to případu úplatku v kauze Siemens v Řecku. My víme, že tam bylo rozdáno hodně peněz na úplatcích a že vyšetřování aspoň dosud končí spíše ve slepé uličce, spíše než nějakým eh, kompromisem. Abych byl konkrétnější, a to je otázka na paní Guzo. Vy jste hovořila respektive na začátku bylo konstatováno, že neexistují veřejné statistiky o rozměru podvodu. A jestliže takové statistiky nejsou, rád bych věděl, zda máte aspoň názor, v jakých eh, sektorech, eh, v jakých oblastech dochází eh, k systematické korupci a kde tedy dochází k hromadění problémů v souvislosti s eurofondy. A dále pokud se úplatku týče, máme eh, množství důkazů o Transparency International o drobném uplácení a my vlastně víme, kde konkrétně k tomu dochází. Máte tyto údaje používáte je, analyzovali jste je, poněvadž to se týká i úplatkářství, drobné úplatkářství v celní oblasti. Jestliže dojde ke zvýšení těchto úplatků v rozsahu o nějakých 10%, tak to už se pozná. A to už potom znamená, že musí existovat také daleko větší korupce a e, větší úroveň uplácení. Čili máte o tom nějaké informace? E, existují tady nějaké vlastní iniciativy, vaše vlastní iniciativy na vyšetřování toho a máte také nástroje na takové vyšetřování? Děkuji. E- Děkuji. A ještě kolega Malder. Děkuji, paní předsedající. Já jsem také s velkým zájmem následoval těmto prezentacím. Eh, nejúžasnější se mi zdálo, k tomu, co řekl pan eh, Dancing, že že my v podstatě nemáme pořádná čísla. My máme už 50 let eh, společnou zemědělskou politiku, regionální politiku a po všech těch desítkách let nemáme ani tabulku s důkazy, tak to jsem skutečně velmi překvapen. K panu Kellerové a k Bulharsku. Vy máte poměrně jasné důkazy, které ovšem veřejný prokurátor odmítl v Bulharsku. Znamená to, že se s tím už nebude nic dělat dále? Bude, bude, bude skutečně tedy, eh, to skončí na jednom nekompetentním eh, žalobci. A paní Jeguza, eh, ta, eh, ta čísla v roce 2011, čili tam bylo 404 milionů, eh, a, které se ztratily, ale získalo se zpět 691. To je zvláštní. Můj intervento pojď. Děkuji a poslední řečník, poté dáme slovo přednášejícím a jako poslední má slovo paní Gabriela. Merci, madame le président. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, zopakuji dvě z otázek, eh, které už tady eh, zazněly a bylo to také v prezentaci pana Vincenta. Jak je možné, že je tady určitá databáze, která je pravidelně aktualizována a ta situace je přesto taková potom. Druhá věc, důraz na prevenci. Jakou politikou chcete zdůraznit prevenci? A potom ještě jedna otázka pro pana Toro je to otázka e, v souvislosti s takovým případem, jako ten, co jste popsal. Mě by tam zajímalo, e, kde je hranice e, mezi určitým ovlivňováním a korupcí. Protože tam možná do toho vstupovala i ta funkce té dané osoby a my víme, že trestní důsledky, eh, trestně právní důsledky nejsou stejné. Potom pan Keller, chtěla bych zareagovat také jako bulharská poslankyně. To téma je pro mě velice citlivé, také protože jsem členkou zemědělského výboru a my už eh, toho máme dost, to, co se děje v rámci SAPART a jsme rádi, že ten příklad, i když je špatný, byl uveden abychom se mohli více zamyslet nad kontrolními mechanismy. Pokud jde o fakta, zajímalo by mě, nebo tak docházelo k dalším krokům. 29. března 2010 soud v Sofii vynesl rozsudek, v červnu 2011 to bylo potvrzeno a Zále je tady také odvolací soud, který ovšem osvobodil pana Nikolova a jeho ženu, ovšem to řízení se nezastavilo. Celá věc byla zas, zaslána administrativnímu soudu, protože soud v Sofii uznává, že jsou tady eh, určité věci, které nebyly dostatečně prokázány. A já si tady kladu otázku, je to záležitost, která už se tahne mnoho let, od roku 2002 do roku 2006, 2008. A já si kladu otázku, jak je něco takového možné, jak by to bylo možné, pokud by tam nebyla politická ochrana. Samozřejmě je to citlivá otázka a já bych chtěla připomenout, že pan Nikolov a pan eh, Sojtov, jeho spojenec, eh, byl, eh, byli také sponzoři prezidentské kampaně socialistického prezidenta bývalého a já bych chtěla položit otázku, jak je možné, že něco takového po dlouhá léta fungovalo, proč tady není dostatečný kontrolní mechanismus, který by to celé zastavil už od té chvíle, kdy byly předloženy první důkazy. A dále otázka, jaký je nejtí eh, prostor pro další kroky Evropské unie, protože v této situaci pan Nikolov není jediným. Eh, v této záležitosti byli tady eh, další Evropané v dalších zemích, kteří byli do toho zapleteni, další společnosti a působili po celém území Evropské unie, nebo alespoň v části Evropské unie. Takže se táži, jsou tady důkazy, proč není možné k ním přihlédnout dostatečně učinit dostatečné kroky, aby eh, tady nebyl tento strašný protiklad, že jednak byl vynesen rozsudek, ale zároveň odvolací soud rozhodl jinak. A tady bych také chtěla poděkovat Evropské komisi a její zástupkyni která při, eh, při, zopakovala, že Evropská komise bude pečlivě sledovat tuto záležitost. Děkuji. Děkuji paní Gabriel, než dám slovo opět zpravodajům, aby zareagovali, tak i, i je bych poprosila o stručnost, protože již máme spoždění, čeká nás druhý blok. Ještě a e, protože budeme hovořit o veřejných zakázkách v druhém bloku, takže to budou další informace. Navíc tady jde o to i si uvědomit, jak se organizovaný zločin obohacuje, e, e kde získává ty výnosy. Takže první, jednak zde jsme měli tedy jednu Eh, otázku tedy ohledně našich politik. Zdali vůbec eh, ta politika má nějakou roli. My jsme tady slyšeli vás mluvit o eh, schopnosti mm, kterou máme bojovat s korupcí a vůbec tím, jak pronikají ti zločinci do evropských financí. Takže mm, mm, tady nemysl, máte, nebo myslíte si, že Eh, bychom jste asi mohli vyloučit i politiky na nejvyšší úrovni, tu politiku na nejvyšší úrovni, eh, protože i tady v našem parlamentu, tady jsme měli eh, tedy skandál, byl podhodnocen, kdy něk, no, pár novinářů se převleklo za lobbysty, dělali, že jsou lobbysti a jak si přistihli nebo snažili se nějak nalákat některé z našich kolegů, a mm, nabídli jim peníze za to, že budou předkládat pozměňovací návrhy e, v linii, kterou oni jim určí. Takže jste mm, mm, někteří tedy Eh, z těch eh, poslanců tedy eh, mm, se do toho dostali, chytli a mm, byl to špatný image, špatný signál, tak já se ptám, jaká je role té vysoké politiky v tomto také. A da, takže my budeme respektovat pořadí, mm, jako předtím, nejprve pan Vensink a potom Eh, máte všichni dohromady 10 minut, eh, takže nejprve pan Bensink. Thank you. Um... Děkuji. Jenom eh, pár slov je znepokojivé a je to určité zklamání, že jsme tady nepředložili žádný odhad, žádnou, žádné blížší číslo. Já tady eh, souhlasím s těmi, kdo to říkali. Ono to opravdu eh, je určité zklamání. Olaf nyní odhaduje, že asi 10 ze všech podvodů s evropskými prostředky souvisí s organizovaným zločinem. Je to pro mě nové číslo. Toto číslo jsme eh, před rokem a půl ještě neměli a můžeme z toho vyvodit alespoň to, eh, že eh, je tady větší pozornost, která se věnuje těmto záležitostem, tedy organizujeme zločinu v souvislosti s finančními prostředky Evropské unie. Před dvěmi lety nám také bylo řečeno, že není žádné přímé digitální spojení mezi daty v databázi OLAFu a daty, které zpracovává Europol, protože tam je celá řada právních překážek. Pokud byste eh, tedy eh, chtěli eh, prohloubit boj proti této trestné činnosti v souvislosti s finančními prostředky Evropské unie, tak bychom se možná mohli podívat na eh, příklad Spaného království a eh, tady eh, příslušných úřadů pro organizovaný zločin. Oni otevřeli své složky a údaje, aby zjistili, jestli organizovaný zločin a tyto věci spolu vzájemně souvisí A je to znepokojivé, a je to, ale tady s tím souvisí také jeden z kroků, které bychom mohli učinit. A tedy jde o sledování těch lidí, eh, kteří jsou schopni rozhodovat o evropských prostředcích, kteří o nich rozhodují. Potom eh, tady byl eh, jeden výzkum, a také výzkum ve Spojeném království, které poukázaly na to, že eh, tedy eh, právě eh, různí účastníci zločinu, organizovaného zločinu začínají pronikat do některých oficiálně, veřejných struktur a to je tedy velice znepokojivé. Možná, že by tady byly ještě další věci, ale nejprve dám prostor také ostatním kolegům. Děkuji. Odpovím na otázky. My jsme tady neprováděli eh, žádný finanční odhad nákladů toho zmíněného vyšetřování. Eh, ve červnu tady jeden evropský funkcionář byl odsouzen na 40 eh, měsíců odnětí svobody v takové záležitosti, takže Eh, to je pozoruhodné. Potom, pokud je o náklady, to nevím, opravdu nevím, jak to eh, konkrétně vypadá. Belgie se eh, zavázala, že pomůže Evropské unii, stejně jako jiné členské státy, v boji proti trestné činnosti a pro chránění finančních prostředků Evropské unie. OLAF ten tedy také spolupracuje v této věci, má přístup k podkladům. Potom tady bylo řečeno, že jsem tady eh, řekl pozitivní eh, příklad a ano, já raději hovořím o pozitivních příkladech, než o těch, kteří, které se končí špatně. A zajímavé na tomto případě bylo, že zde eh, se poukazovala na některé věci, které byly velmi důležité ve stíhání tohoto typu zločinu, pokud jde tady o zájmy, finanční zájmy Evropské unie. Jde potřeba tady mít silné administrativní eh, postupy, je potřeba, aby úřady měly eh, dobré informace a mohly postupovat ve své práci. Dále je potřeba eh, navázat dobrou spolupráci mezi jednotlivými soudními orgány členských zemí, je potřeba, aby dobře spolupracovali. A dále je otázka, jestli bychom tady měli pracovat na trestním zákonníku a přijmout tady nějaké nové předpisy, asi na evropské úrovni to nevím, nejsem toho názoru. Eh, tady je především potřeba mít eh, dobrý eh, trestní zákonník a je dobré ty věci mít dobře zorganizované, aby bylo možné to realizovat. Evropské země jsou vzájemně hodnocené Eh, pokud jde o trestní právo, pokud jde o to, jak se, jsou organizovány. A v každém případě v mnoha zemích je celá řada organizací, eh, které, které dobře naplňují ty potřeby, které máme. Ale věc, která tady možná chybí pro ty země, eh, kde tyto věci nemají dobře vyřešeny, pokud jde o řízení, o ty trestně právní záležitosti, tak je potřeba to doplnit a je potřeba tam mít někoho, kdo bude sledovat, co členské státy dělají a bude dbát na to, aby členské státy plnily své závazky. A potom je tady také otázka financování protože když se eh, má stíhat takový eh, případ eh, korupce, kde je potřeba získávat důkazy třeba v Ukrajině nebo jinde, protože jsou do toho zapleteny další země, tak je to komplikované, je to nákladné a samozřejmě ta konkrétní země nemá zájem na tom, aby tyto věci podporovala, takže proto je potřeba to podpořit. A to jsou možná oblasti, kde bychom na tom ještě mohli pracovat. Děkuji. Myslím si, eh, tři otázky byly položeny mně. Začnu panem Malderem. Ptal se na těch 140 milionů. Eh, já jsem je zmínil ve své prezentaci, ale to byla jednorázová částka, protože šlo o jednorázové zablokování prostředků, které měla vyplatit Evropská unie. Pokud jde o rozsudek Měchovského soudu, tam vám nemohu říct žádné podrobnosti, protože osobně nejsem informován. Ovšem, taková obecná poznámka by byla, že v Německu alespoň neexistuje hm, skutková podstata organizovaného trestného činu. Organizovaný trestný eh, čin nebo zločin, eh, to je spíše určitý jev a pachatelé musí být trestáni kvůli konkrétním činům. Mohou to být třeba nějaké eh, hospodářské trestné činy a tak dále. Pokud jde o výši trestu, k tomu nemohu nic říci, protože v Německu jsou soudy nezávislé a pokud rozsudek eh, a trest je delší než dva roky, tak v oblasti hospodářské trestné činnosti to, co tam, ten trest, který tam byl vyměřen, těch eh, dva, dva roky, devět měsíců, není nepatrný. Bulharsko, jak se bude dále pokračovat? Vše, co jsem prezentoval, jsou poznatky, eh, které jsme získali v Bulharsku, ale je to vnitrostátní záležitost Bulharska, Německo, jakožto vyšet, nebo vyšetřovací orgány Německa to vlastně nemohou vůbec ovlivňovat, což ani nechceme, protože bychom tím zasahovali do suverenity Bulharska. Bulharsko musí informace, které jsme předložili, samosledovat v Bulharsku a musí z toho vyvodit další kroky. V Bulharsku ovšem s tím souvisí jeden problém, protože jsou to spolupachatelé a pro německé soudy není jasné, do jaké míry se na celém trestu, eh, trestném činu podíleli němečtí občané. A z toho se vlastně také počítá, vyměřuje trest a proto mají německé soudy problémy správný trest vyměřit. To jsou problémy, které vyplývají pro Německo, ale to, co se děje v Bulharsku, je jednoznačně vnitrostátní záležitost bulharská a proto my, zástupci Německa, nemůžeme dávat žádné pokyny k tomu, jak mají, má Bulharsko dále postupovat. To Bulharsko musí samo transponovat nebo samo provádět jednotlivé kroky v rámci svého trestního řádu. Euh, ano, já nejprve eh, k těm číslům. Já jsem udělala stejnou chybu eh, jako před pár lety francouzský ministr, Správnosti, který řekl, že eh, uprchlo eh, eh, pět zadržených a uprchli tři zadržení a z nich pět bylo nakonec ještě znovu chyceno, takže to byla stejná asi chyba. Ale já jsem se snažila prezentovat čísla za rok 2011-2012. V průběhu roku 2011 jsme zjistili případy podvodů ve výši 404 milionů to je mm, to číslo, které jsme zjistili za rok 2011. Ale mm, těch 689 milionů, eh, to je to, co bylo zpětně získáno na základě šetření, které provedl Olaf, ale to eh, jak si eh, šlo dále do minulosti, takže tam Eh, proto to, ten rozdíl mezi těmito dvěmi čísly, možná na první pohled se to vám to jevilo takové překvapivé. Já jsem si porovnala těch 404 milionů Eh, s těmi 140 miliardami rozpočtu EU. Já jsem to chtěla porovnat, abych řekl, že ano, těch 444 milionů to je hodně, ale když se na to podíváme z pohledu rozpočtu 140 miliard, tak je to eh, sice číslo velké, ale naštěstí relativně eh, marginální. Dále. Mm, takže to jsou čísla. A proč cigarety? Ano, to je otázka, kterou nám často lidé kladou. Jednak Olaf eh, eh, eh, působí v rámci svých kompetencí. Mohli bychom hovořit o obchodování s drogami. Ano, a to je samozřejmě trestná činnost, ale není to typ trestné činnosti, který by mohl se nějak dotknout evropského rozpočtu, takže proto Evropská unie zde není příslušná. Samozřejmě e, jsou zde různé typy dalších e, podvodů, padělků, například počínat tímto rokem OLAF také e, již začal být příslušný pro jiné typy podvodů respektive padělků a ale konkrétně e, se to vždy týká oblastí, které se dotýkají nějak evropského rozpočtu. A cigarety, e, e, to znamená, to samozřejmě velice podstatně se dotýká evropského rozpočtu, poněvadž to jsou asi 2 miliardy eura, po, které tento podvod představuje, takže zde je ta kompetence jasná. Což však neznamená, že v jiných eh, sektorech bychom také neměli být eh, aktivní. I pokud je o jiné padělané zboží, tak i tam OLAF se bude snažit pronikat. Dále máme prostředky, jak zjišťovat tyto případy. Ano, OLAF se snaží Eh, identifikovat podvody, zjišťovat je a především eh, samozřejmě vychází z informací od komise a proto ta strategie boje proti podvodům, o které jsem hovořila, především se snaží apelovat na eh, na komisi, aby lépe detekovala podvody a nahlašovala je, ale také i na základě určitých databází a informací, jako je databáze Transparency International, se snažíme identifikovat rizikové sektory. Máme i různé softwarové nástroje, které si vyvinuli e, různá oddělení komise, e, abychom mohli zjistit, eh, identifikovat eh, rizikové sektory a tam zintenzivnit kontroly. To je to, co teď se realizuje. Pokud jde o evropského prokurátora, je to řešení? Ne, to není řešení, to je jedno z řešení. Je to jedno z mnoha řešení. Proč? Mm, se zamýšlet právě nad tímto řešením. Německý kolega nám ukázal, jak eh, se liší jednání eh, orgánů různých členských států. To byl jeden případ, ale mm, třeba máme různé kauzy, které zasahují do různých nebo několika států a tam ty justiční orgány potom reagují odlišně. Eh, z řady důvodů, právních důvodů a dalších třeba. A právě proto jeden z argumentů ve prospěch tohoto úřadu evropského prokurátora je, že ano, jde o zájmy Unie, tedy tudíž je třeba reagovat eh, jednotně. Proto je třeba zbližovat legislativu, proto je třeba mít takový nástroj, abychom mohli lépe bojovat proti tomuto jevu. Ale to jsou diskuse, které se již vlečou mnoho let a určitě to ještě bude pokračovat. A jak jsem řekla, komise příští rok tomu předloží legislativní návrh. A teď eh, role vysoké politiky. Ano, ano, ano, role politiky ale by měla být eh, vysílat pozitivní signál v tom smyslu, že tento jev je nepřijatelný, tedy nulová tolerance. To je ten signál, který by měla vysoká politika vysílat. Děkuji, děkuji paní Šekuzo, děkuji všem zpravodajům, kteří vystoupili v prvním bloku a e, zde, mm, pokud ještě někteří kolegové budou chtět položit ještě další dotazy, tak můžete možná eh, písemně přes náš sekretariát a určitě řečníci rádi odpoví. A nyní bych chtěla vyzvat eh, řečníky z následujícího bloku. Nyní budeme hovořit o prevenci podvodů, eh, úplatků, korupce ve veřejných zakázkách. Zde si vyslechneme Janoše Bertoka z OECD, který bude hovořit o prevenci korupce a potom zde Eh, a bude i nám hovořit o tom, jak by měly vypadovat eh, modelové předpisy pro veřejné zakázky. A potom zde máme Bruno Fratasi z ministerstva vnitra z Itálie, který bude eh, prezentovat projekt, konkrétní projekt, který se nazývá Kapáči, což je vlastně automatizovaný počítačový systém boje proti možným infiltracím do veřejných zakázek.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 Madam President, thank you so much. And this is a... Eh, paní předsedající, já vám velice děkuji. Je mě velkým potěšením, že mohu být zde v Evropském parlamentu. Tak já eh, tady patřím taky do Evropy a já bych chtěl eh, tady předložit trošku alternativní perspektivu. A možná co si eh, tedy data, jak to vidí tedy eh, OECD. Eh, máme tady v číslech trendy posledních let, také na to má vliv krize. A já bych chtěl tedy říct, co několik hlavních signálů bych zde chtěl vyslat. Tady mám tři klíčové signály. První je, první se týká rozsahu trhu veřejných zakázek. Toto je také nejtěsnější eh, prostor pro interakci mezi veřejným a soukromým sektorem a je také velice, a de facto musíme říct, že je to nejcitlivější eh, veřejná aktivita, aktivita eh, vlády a orgánů nejcitlivější na korupci. Druhý signál je o současných trendech, jak se jednotlivé vlády s tím snaží vyrovnat a nakolik eh, je transparentnost a integrita eh, zapojena již do eh, výběrového procesu. To je de facto proces, kde je největší, nejsilnější regulace, je de facto také nejtransparentnější. Přesto ovšem jen eh, před veřejnými zakázkami, to znamená definice podmínek a potom eh, výběr, tak eh, toto jsou velké výjimky. Tady té transparentnosti mnoho není, čili to je můj třetí signál. To je taková, takový přehled. Tady vidíte, že jednotlivé země zde mají 15 až 27 podíl právě tyto veřejné zakázky. 27 na celkem HDP je to podíl v Nizozemí. V Evropě je to zhruba 20 v průměru, čili jedna pětina ekonomiky se odehrává přes veřejné zakázky, jinými slovy řečeno. Pokud bychom se zaměřili na cíle, jak už jsem řekl, v posledních třech letech letech řešení ekonomické krize, sociální krize a jejich důsledků. Vidíme zde, že země, které se hlavně zaměřují na transparentnost a efektivitu, například eh, strukturální reformy, centralizace veřejných zakázek, je to třeba v eh, Řecku a eh, v Irsku, nebo a agregace, což je podle evropských směrnic. Takže když se podíváme zde na konkrétní čísla, tak vidíme, že jenom velmi málo zemí zavádí konkrétní opatření proti podvodům a korupci. Já později se ještě konkrétněji zaměřím na tyto jednotlivé akce či opatření. Tak když začneme u transparentnosti. Transparentnost to je realita dneška. A vy se jistě eh, domníváte, že veřejné zakázky jsou plně transparentní, ale tady budete překvapeni. Ano, je to v podstatě pravda eh, pokud se týče zveřejňování eh, předpisů, nařízení, dokonce u tendru je to pravda, ale eh, například u utrácení, vynakládání veřejných peněz je transparentnost velkou výjimkou. Eh, vidíme tady dva konkrétní prvky. Jedna věc je sledování výsledků veřejných zakázek a jaký je z nich potom užitek. A to vlastně souvisí s eh, řízením kontraktu. Pokud zde chybí monitorování, sledování výsledků, tak eh, to je velmi špatně a tady opravdu eh, je obrovský hrací prostor, manevrovací prostor pro vlastní uvážení. A navíc také vidíme, že transparentnost je zde jednosměrná ulice. Je to transparentnost směrem k administ- od administrativy k dodavatelům nebo směrem ke společnosti. Eh, obráceně ovšem tady není komunikace, sledování, eh, upozorňování na eh, porušování toho či onoho nebo nesprávné jednání, chování a tak dále. Když se podíváme tady na ten druhý signál, protikorupční a, proti, a opatření proti korupci a proti podvodům jsou sice eh, používány. Často hodně se o ní hovoří, ale málo se odrážejí v definici eh, potřeb a v řízení kontraktů. To je ovšem velice důležitý nedostatek, protože například, když si vezmete velký projekt, tady definovat potřeby, o co vlastně jde, co se chce, a definice, jak mají vypadat podklady, tak to může velice ovlivnit výběrové řízení, jeho proces a také samozřejmě e, účastníky, kteří budou připuštěni do tohoto soutěže. Jeden konkrétní příklad zde uvedu. Příklad, jak vypadají opatření pro transparentnost. Zde je vidět eh, jeden element a to je eh, deklarace soukromých zájmů. A zde uprostřed vidíme, jak země OECD, kam patří také většina zemí EU, ale také Severní Ameriku, Japonsko nebo Jižní Koreu. Tady vidíme, že by bylo eh, zakázáno, že by zaměstnanci mohli eh, akceptovat drobné pozornosti a dárky. Jenom v málo zemích se e, vyžaduje, aby úředníci, kteří se zabývají tímto e, výběrovým řízením, museli deklarovat své osobní zájmy. Další věc, když hovoříme o riziku korupce, riziku podvodů, první otázka zní, víme, v čem spočívají rizika? je to spíše výjimka. Eh, výjimka, že by země eh, si požadovali zpracování mapy rizik. Jsou zde země, které něco podobného nevžadují vůbec. Pak jsou zde další země, které nevyužívají určitých kontrolních mechanismů, eh, jako je třeba kontrola čtyřma očima, čili ještě druhá kontrola navíc, eh, nebo eh, kontrola, eh, tedy vzájemná kontrola různých úředníků, kteří jsou zapojeni do výběrového procesu v různých fázích. V některých zemích se toto vůbec nevyužívá. Další otázka jaké druhy opatření využívají jednotlivé země pro sledování postupu, kontrolu postupu, controlling. Zde vidíte na jedné straně eh, verifikační postupy v případě nepravidelnosti výjimek a některé země nevyužívají tradičního procesu vyhlašování tendrů. Nicméně nezávislá verifikace u velkých tendrů, kde jde o hodně peněz, tak eh, to, to se používá jenom málo kde. Takže toto jsou ty tři hlavní signály, které chci vyslat. A sice, že eh, veřejné zakázky jsou velmi náchylné na podvody a korupci. Nedávné reformy se soustředovaly spíše na transparentnost a eh, zodpovědnost, ale méně na korupci. A třetí věc je, že i když máme značnou míru transparentnosti, eh, často si neuvědomujeme korupční potenciál. A já bych na závěr ještě přidal jedno poučení. A sice, že to, co jsem zde zmínil, tyto signály, ty se objevují, platí to vlastně také pro rozhodovací procesy jako takové. Jde o mapování rizik a transparenci, transparentnost eh, u velkých rozhodnutí, například se týká eh, lobování, eh, střetu zájmu a tak dále. Tady bych mohl pokračovat ještě dlouho. To jsou fenomény, které se objevují nejenom ve veřejných zakázkách, ale jde o opravdu velká rizika a v rámci OECD máme databáze, z nich je možné se poučit, ale také máme zde nástroje, které jednotlivým zemím mohou pomoci dosáhnout zlepšení. Já vám velice děkuji za pozornost a velice rád zodpovím vaše případné dotazy. Děkuji vám. Grazie, mister. Děkuji, pane Bertoku, za to, že jste respektoval čas a hned dám slovo eh, panu Fratásimu, který je z ministerstva vnitra z Itálie, který nám eh, přednese eh, referát o projektu Kapáči. Děkuji, děkuji paní předsedkyně, děkuji osobně vám samozřejmě a e, děkuji všem e, členům výboru za tu čest zde přednést prezentaci projektu, který e, se snaží monitorovat finanční toky a ve velkých veřejných zakázkách naší země. Takový zvláštní cíl. Je to projekt, který určitě je i zajímavý z evropského pohledu, jak i dokazuje fakt, že jde o projekt, který byl financován DG Home Evropské komise proto, aby mm, případně i eh, mohl být šířen do jiných členských států, jak si přejeme. Tento projekt, zde tady další slide, prosím, je e, projekt, mm, který je, má název e, e, složený ze zkratky. Je to vytvoření automatizovaných postupů pro monitoring veřejných zakázek s zkratkou kapáči a v podstatě se i inspiruje eh, jednou lokalitou, která eh, je, mm, se bohužel neslavně proslavila, protože tam byl zavražděn eh, velice známý soudce Giovanni Falcone, který byl mezi prvními italskými soudci a prokurátory, kteří začali mm, pracovat na tématu vztahu mezi vysokými financemi a mafií a on byl zabit eh, v Palermu, respektive blízko Palermu, v eh, místě, které se nazývá Kapáči. A takže smysl tohoto projektu je to projekt, který se snaží monitorovat eh, tok finančních informací, které se týkají všech plateb z titulu nějaké veřejné zakázky. Takže zde máme možnost eh, právě prostřednictvím eh, tohoto eh, počítačového nástroje zjistit vlastně tok, protože to jsou informace, které jdou přímo z banky do centrální databáze a tam hned zjistíme, jak se využívají, čerpají veřejné zdroje a zároveň i vlastně je to i případně takový nástroj, Eh, mm, který lze používat v, potom v trestním řízení nebo ve vyšetřování, kdy se brání infiltraci mafie do veřejných zakázek. Je to tedy projekt Kapáči, který je projektem, eh, který eh, jednak obsahuje takový nástroj, systém varování, to znamená, aby orgány činné v trestním řízení hned věděli, že tady zrovna jde o finanční toky, které by mohly případně naznačovat, že dochází k nějakému jednání, které se vymyká normě. Eh, že by mohlo jít o nenormální, zvláštní operaci a jak jsem již předeslal, eh, cílem i toho projektu Kapáči je šířit tyto informace do jiných států EU. Jak jsme již i slyšeli od předřečníka z OECD, tak eh, je zde velké riziko eh, mafii. A mm, to se týká především tedy veřejných zakázek. Snaží se pronikat do veřejných zakázek Mm, to je samozřejmě slabé místo mm, každého mm, státního orgánu, každé vlády. My v Itálii eh, máme samozřejmě velice agresivní, obzvláště agresivní eh, eh, organizovaný zločin, ale já myslím, že to platí i pro další státy EU i mimo EU dnes. I tedy Mm, ve světle toho, co řekl zástupce OECD, tak eh, eh, si uvědomujeme, že to je i riziko, které se, eh, na které tedy jsou všichni hodně citliví, protože jde o finanční stabilitu, jde o mm, stabilitu různých tedy velkých subjektů, které mají velká aktiva a která třeba i teď mají problém mm, s finančním systémem, s přístupem k bankovním úvěrům a e, proto zde e, je vlastně taková, taková slabina, mm, které se snaží e, zhostit mafie a pronikat do těchto systémů. Je zde tedy velká možnost rizika, že organizovaný Eh, zločin tedy eh, v podstatě eh, bude dávat k dispozici ty své špinavé peníze nějakým tedy legálním subjektům a přes něj investovat do veřejných zakázek. A je zde tedy dnes větší riziko praní špinavých peněz a mm, velké riziko toho, že vlastně ta hospodářská kriminalita začne více a více pronikat do legálních, legální ekonomické činnosti a do strategických infrastruktur samozřejmě, protože to jsou investice do strategických infrastruktur daného státu, které jsou podstatné potom pro rozvoj daného státu. Metoda metoda, eh, takže my se snažíme tedy eh, sledovat eh, tyto eh, toky a zapojit do toho různé úřady, třeba různé úřady specializované, jako je úřad boje proti mafii. To je náš úřad, který především se věnuje i Eh, pronikání mafie do veřejných eh, zakázek a potom máme různé technické subjekty, technické odborné eh, úřady, různé mezivládní, mezirezortní úřady, které třeba mají na starosti koordinaci. Takže my tento projekt jsme připravili i za pomoci naší finanční rozvědky to je tedy e, vlastně úřad, který spadá pod centrální banku. A bankovní systém to je další důležitý aktér v tomto projektu, poněvadž e, v podstatě my monitorujeme finanční e, transakce a k tomu potřebujeme spolupráci bank, tedy bankovní sítě, kterou zastupuje Mm, aby CBI a potom potřebujeme i mm, součinnost těch konkrétních eh, státních či veřejnoprávních úřadů, které udělují zakázky. Takže vidíte, že tento projekt musí zahrnovat všechny dotčené subjekty, tedy všechny hospodářské subjekty, mm, které jsou aktivní v eh, veřejných investicích. Nejenom ten hlavní, tedy dodavatel, který eh, získá tu zakázku, ale je třeba do toho zapojit i další subjekty, eh, které z nějakého jiného titulu do toho intervenují, třeba jsou subdodavatelé, dodavatelé tedy nějakých dalších služeb. Takže jaké nástroje se používají? Takže zde jednak eh, oni musí otevřít si eh, vyčleněné účty na toto. To není zkomplikované pro daný podnik, tedy otevřít si dedikovaný eh, vyčleněný účet jde o to, že ten subjekt, ten podnik musí jasně určit, přes který účet půjdou všechny ty prostředky od toho státního či veřejného orgánu, který mu platí za danou zakázku. Ty platby se musí provádět tedy přes finanční nástroj, který je běžně využíván v evropském hospodářském eh, eh, prostoru eh, v rámci standardu SEPA. A dále i samozřejmě potom každá ta platba musí být opatřena eh, kódem, tak aby bylo možné jasně tedy identifikovat tu danou investici. Je to tedy alfa eh, numerický číselný kód s kratkou KUP. Jak vidíte, je to vlastně kód, číslo, eh, kterým se označuje daná zakázka a podle toho lze potom vystopovat tu zakázku a platby z titulu té zakázky mm, v rámci celého jeho cyklu. Na tomto slajdu potom vidíme, jak tedy eh, celá ta mašinerie funguje vlevo, to větší, ten větší obrázek, to je ten hlavní eh, dodavatel, který získal eh, tu zakázku, ale samozřejmě ten spolupracuje s celou řadou dodavatelů, subdodavatelů, jak jsem již říkal, všechny tyto subjekty patří tedy vlastně do okruhu toho eh, dodavatele. Potom zde eh, vidíte tedy průběh přes ty banky a ty banky jsou tedy eh, propojeny přes síť CBI a ty banky generují finanční výkazy, které jsou určeny pro monitoring, který provádí ten státní orgán, tak aby ten orgán kontrolní měl k dispozici všechny informace, které obíhají v tom eh, okruhu informací. Jaké jsou výhody toho projektu? Ty jsou evidentní, eh, poněvadž, jak zde vidíte, není nutné, aby ten případný orgán, který provádí vyšetřování, aby tedy požadoval od soudu přístup k nějakým informacím, finančním informacím a potom, aby měl tedy přístup k té bance. Ne, tady již předem existuje souhlas vlastně v tom, že ty bankovní finanční informace e, se dostanou mm, do databáze a samozřejmě tam potom lze e, do nich nahlížet. Eh, takže do nich se nahlíží, ty údaje se agregují podle určitých parametrů ukazatelů, které lze předem eh, stanovit, nakonfigurovat, například mm, eh, že půjde se nad určitý finanční limit, limit nebo třeba mm, podle parametrů, zdali třeba neexistují nějaké toky do zemí takzvaného offshore. A potom ještě chci prezentovat další věc. Tento projekt eh, vlastně využívá no, nástroje, které již máme, ať je to SEPA nebo KUP, to je ta mezibankovní síť, jsou to různé tedy nástroje, finanční nástroje a eh, počítačové platformy, které již existují a které eh, se využívají. Jsou to tedy nástroje, které již v systému jsou. A zde také vidíme, že ve skutečnosti zde i mm, tento nástroj nebo tento projekt má evropský záběr, poněvadž využívá SEPu a od 1. února 2014 to bude obligatorní povinný finanční nástroj a využívá další tedy mm, finanční nástroje, které obsahují i užitečné finanční informace, e, které vlastně objasňují, co stojí za konkrétní finanční transakcí. A jak jsem řekl, i cílem je eh, zjišťovat případné anomálie a ten systém, pokud narazí na tu anomálii, tak vyšle eh, eh, o tom hlášení. Dále Jde o to e, díky tomu nástroji sledovat e, financování e, dané zakázky. Zdali třeba nedochází k nějakým tedy excesům v těch, v tom, mm, v tom, v těch platbách. Zdali tedy financování průběhu toho díla nebo to je veřejné zakázky je v souladu s reálnou realizací toho díla, protože to často je problém, protože ty veřejné zakázky často mají sklus, ty etapy jsou delší, než se původně plánovalo a tam potom dochází k mrhání finančních zdrojů a často ty finanční prostředky jsou daleko vyšší, než se původně na tu zakázku plánovalo. A e, často je to kvůli korupci, e, korupci, kdy třeba e, jsou skorumpovaní úředníci či politici. A právě díky tomu nástroji lze sledovat, zdali náhodou není takovéto riziko přítomné a zdali do toho nějak nezasahuje mm, mafie. Je to tedy riziko per se. To jsou tedy ty tři tři veřejné zakázky, kde jsme využili tento nástroj, které se teď realizují v Římě. Potom zde máme další mm, eh, železniční zakázku v Kalábrii eh, a potom mm, máme zde i eh, archeologické práce v Pompejích, což je tedy mezinárodně významná věc. A zde Mm, mm. E, pokud i jiné státy by se chtěly do toho zapojit, tak samozřejmě budeme rádi, protože nám jde o to zlepšit spolupráci i schopnost našeho monitoringu a sledování toho, jak e, organizovaný zločin proniká do veřejných zakázek. Je tedy, e, protože i často v těch veřejných zakázkách se zúčastní nadnárodní subjekty a proto je třeba sem zavést větší transparentnost. A i cílem projektu je šířit informace ve třech fázích. Za prvé provést nejprve eh, takovou eh, sondáž, potom eh, školení ve dvou státech, sondáž ve třech a potom otestovat ten systém v jedné zemi. 5. dubna tohoto roku i tento systém byl prezentován Německé bankovní asociaci a samozřejmě jsme ochotni i e, případně prezentovat ho dalším státům EU, pokud o něj budou mít zájem a pokud by chtěli zjistit, zda náhodou by nemohl být aplikován i u nich. Na dalších slajdech to je už takové schrnutí cílu tohoto projektu, nebudu je opakovat, chci být stručný, tak abychom měli možnost i vést diskuzi. Tím skončím s prezentací a děkuji za pozornost. Děkuji, eh, pane Fratázi, za prezentaci tohoto projektu, jak jste sám eh, vysvětlil. Eh, název je pro nás velice symbolický, pro nás Italy. A teď bude následovat diskuze. Nejprve, eh, nejprve koordinátoři pan Borgecio. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci samozřejmě poděkovat obou řečníkům za eh, dva referáty, které určitě eh, jsou pro nás velkým zdrojem pro další naše diskuze, úvahy a určitě budou užitečné. A budu rád, když Eh, nám zde nechají ty prezentace, eh, abychom se jim mohli dále zabývat. A já velice rychle mám otázku na doktora Bertoka. Chtěl bych se ho zeptat, eh, jeho observatoř určitě ví, co nám můžete říci, protože zde tedy zde hm, jsem takovým advokátem ďábla. Takže jaké jsou ty slabiny evropských norem? a e, tedy především těch kontrolních činností a jak, kde jsou ty slabiny e, programu boje proti praní špinavých peněz, protože z vašeho pohledu, vaší observatoře, jaké jsou ty nástroje, které by případně e, mohly nám pomoci lépe monitorovat právě to slabé místo Eh, které určitě se objevuje v konkrétních situacích a já myslím, že se objevuje v řadě aspektů a právě tudy proniká eh, mafie do reálné ekonomiky. A druhá otázky, otázka na prefekta Fratáziho, mm, nejenom eh, z důvodu toho, že je ze stejné země. Já samozřejmě mu chci poděkovat, protože on eh, specificky nám přednesl realitu naší země. A mm, jak právě vysvětlil, jak je užitečné eh, mít takový experiment, mm, takový eh, systém, který právě popsal. Mám konkrétní otázku velice správně jste eh, řekl, že jste otevření eh, spolupráci mm, s dalšími státy a eh, třeba Piemonte, takový příklad zde. Bylo by možné aplikovat váš projekt na velice delikátní kauzu mm, na tedy projekt v Piemonte, protože to je tedy projekt, který se tedy má realizovat v oblasti, kde organizovaný zločin, mafie typu Drangeta je velice tedy všude přítomná, to je velice rizikové, takže by to bylo velice zajímavé. Já jsem přesvědčen, že určitě eh, v Piemonte eh, kraj i tedy úředníci, politici místní, určitě já velice vím, jak jsou na to citliví tam, takže určitě by velice uvítali ten váš nástroj. Děkuji, děkuji pane Borgecio a pan Sondr Zague. Tak, a eh, tak for oplæggene. Děkuji. Děkuji za tuto prezentaci. A já mám eh, otázku na pana Patasiu. Jde mě o to, zda tento systém bude eh, používá, respektive užívá se taky v Aquile eh, poblíž Říma, tedy po onom zemětřesení, nebo jestli by vůbec bylo možné ho tam využít, tohoto systému. Čili do jaké míry tento systém bere v úvahu to, že zda e, úřady přeruší kontakty k mafii. Samozřejmě e, to, co jste tady e, řekl, tak to, by, to bylo jasné, že tam prostě byl omezen počet subdodavatelů a oni nesměli mít žádné vazby na mafii, jenomže tato pravidla byla suspendována, čili mě by zajímalo, co všechno tento systém je schopen postihnout. Děkuji. A nyní má slovo paní Weiler. Děkuji vám, paní předsedající. Já bych měla otázku eh, pro každého eh, referenta jedno. Pane Fatasi, vy jste tento koncept představil začátkem roku německým bankám. Možná byste nám mohl říct, jak se k tomu stavěli, jestli to považovali za zbytečné, nebo jak to vlastně bylo. A za druhé, vy jste řekl, eh, Eh, o vyšetřování eh, Kalabry v Římě, v Pompejích. Eh, to všechno jsou vaše zakázky. Mě zajímalo, jakým způsobem se dostáváte k těmto zakázkám. Státní zpráva vám to dává nebo navrhuje to Brusel nebo možná centrální vláda v Itálii. Kdo vám vlastně zadává tyto zakázky? Pokud jsem tomu správně rozuměl, tak rozuměla, tak vy jste skeptický zejména v případě projektů, které Eh, trvají velice dlouho a protahuje se jejich dokončení. To tedy myslím, že v Německu taky eh, je mnoho případů, kdy je eh, na místě být skeptický. Pan Bertov, vy jste řekl zcela jasně, jaké, jaká jsou zde rizika, rizika u transparentnosti v veřejných zakázkách. Ale vy víte, že my se politicky snažíme také zjednodušovat pokyny pro veřejné zakázky, abychom umožnili účast také menších a středních podniků. Nevidíte tady prostě rozpor. Jestliže budeme zjednodušovat pravidla, eh, možná to bude na škodu transparentnosti, nebo má smysl tedy zvyšovat já nevím, vstupní Prahy, prahové hodnoty. Podle vašeho názoru eh, je to pro vaši práci nějak to ovlivní nebo neovlivní? A poslední otázka, máte ze zkušenosti, eh, vidíte tedy rozdíl mezi velkými a malými projekty, mezi velkými, kde jde o miliony eur, nebo takový místní projekty menší. Je tam také prostor pro eh, korupci, nebo je to spíše nějaká šedá oblast? Děkuji a nyní má slovo pan Schmidt. Thank you, madam. Děkuji, paní předsedající. Panu Bertokové eh, také by mě zajímalo. Vy vidíte eh, skutečně velkou náchylnost eh, eh, veřejných zakázek na různé podvody a tak dále. Možná, že bychom měli odme- omezit veřejné zakázky, nevím, možná, že by to něčemu vedlo, ale, ale možná, že vycházíte z jiného předpokladu. Možná, že byste se k tomu mohlo nějak vyjádřit. Panu Fratazimu, mám obecnější otázku. Jsou všichni Italové zločinci? Jestliže tedy vypisujete veřejnou zakázku, ehm, musíte, je, jste automaticky považován z trestné činnosti, tedy považován jako účast, za účastníka trestné činnosti. Mě by eh, trošku zajímalo, Eh, jak je to tam s tou integritou, jestliže víceméně naznačujete, že při nejmenším všechny velké projekty v Itálii eh, jsou napojeny nějak na mafii nebo na organizovaný zločin. Je to skutečně tak? Je to opravdu taková hrůza eh, dneska v Itálii? Prima di ridare... Než dáme opět slovo našim řečníkům, tak já bych chtěla zdůraznit, co eh, eh, řekl pan Bertok na začátku, a to je otázka transparentnosti. Samozřejmě to je eh, základ boje proti korupci. To vůbec tedy je to základ boje proti trestné činnosti. To znamená, i je důležité, aby občané měli lepší přístup k informacím, ale transparentnost, to určitě zde je eh, věc, eh, která by měla eh, být popředí. A teď na pana Fratáziho, abych navázala na pana Smita. I to zdůraznil pan Borgesio. Já bych si dovolila vlastní hodnocení doplnit. Zde v našem parlamentu se hovořilo často o jednom eh, velkém tedy stavebním dílu v Piemonte, TAF, a potom předtím ale to bylo další velké stavební dílo, eh, to, eh, který se již nebude tedy stavět, to byl ten most, který měl propojovat Sicily s Kalabrií, ale vlastně i už tehdy se provádělo hodnocení a vyhodnocovalo se vůbec, zda takový most je proveditelný a Mm, jaký to bude mít dopad na životní prostředí a podobně, ale již i tehdy eh, eh, různé úřady z Kalábrie a dva úřady ze Sicílie, které bojí proti mafii, tak eh, již mm, mm, tehdy tedy prováděli vlastně takové šetření a předložili závěry svého předběžného šetření Eh, o eh, tom, že italské mafie, mafiánské skupiny vlastně již předem se dohodly a eh, jak si to rozdělí, ale že tam i byly mafie z jiných států, které měly zájem a mm, mm, i dokonce konzultovali i japonské inženýry, protože ty mají velké zkušenosti v tomto a tehdy se vycházelo z hypotézy, že e, to e, dílo vlastně se bude řídit a provádět z Japonska, to znamená, že do toho bude i zasahovat japonská mafie. Já e, to eh, neznamená, že eh, v Itálii je hodně eh, delinquentů, kriminálníků, ne, ale v Itálii je takovým běžným jevem, že velká díla, velké zakázky, v podstatě, které jsou finančně obrovské, tak přitahují obrovský zájem těch zločineckých skupin, těch mm, mafií a mm, to mm, se i ukázalo v průběhu mnoha let. Mnoha let Eh, i třeba Expo 2015 eh, eh, i náš výbor pojede na misi do Itálie, kde budeme jednat s některými obcemi na severu Itálii, kde údajně existuje infiltrace ze strany mafií. No, skutečně situace v Itálii je tragická. Eh, pan, eh, paní Borselino chtěla něco doplnit? Ne, já bych jenom chtěla eh, doplnit mm, ne na obranu Itálie, ale za Itálii. Ano, mm, organizovaný zločin je všude přítomný, je velice dobře zorganizovaný, ale i navíc máme velké mm, schopnosti, vyšetřovací schopnosti, schopnosti prevence. My v Itálii jsme schopni tedy vlastně odhalovat ty činy ještě předtím, než se spáchají. Já bych to uzavřela tím, že bych řekla, eh, abych i eh, navázala na paní Borsellino zde eh, v našem výboru. My jsme již měli různá slyšení, například s ředitelem DIA, to je úřad boje proti mafii, a mm, který hovořil, jak se snaží naši vyšetřovatelé a hovořili o tom zde v Bruselu, protože určitě oni mají čím přispět. Určitě je prostě to něco, co nelze ale podceňovat. Mafie eh, se stává eh, silná, pokud zde existuje nějaký konsensus ve společnosti. Pokud společnost, tedy veřejnost, eh, bere tak na vědomí, že to existuje, že to je, tak zde Eh, eh, eh, a že ten tedy jev je špatný, že existuje na jejich území, tak to již je důležité. V Německu hm, není rozšířena hm, organizovaná trestná činnost, jak mi bylo řečeno, já zde souhlasím, ano. Ve skutečnosti Německo vlastně hm, podle některých studií Eh, eh, Německo je vlastně druhou, druhou zemí eh, Drangedy a i tam radikálně útočí na jejich ekonomiku. Takže zde mm, samozřejmě dobré vždycky, když hovoříme o konkrétních případech, ale třeba si říci věci, jaké jsou. Takže nejprve dám slovo panu Bertokovi, potom pan Pratasi. Thank you so much and, uh... Děkuji. Eh, tady se ukazuje, jak eh, je toto téma důležité. Eh, možná bychom měli začít u slabin. Možná, že ta odpověď vás překvapí. A to je profesionalizace. Zkušenost je, že ve většině zemí, že ve většině zemí tedy řízení veřejných zakázek eh, vůbec není eh, uznáváno za nějakou kvalifikaci. To znamená, že tady 20 až 25 eh, HDP je v těchto rukou. Na druhou stranu tady máte prostě byrokraty, kteří to řídí a nemají vlastní zodpovědnost. Dále je to také o vztazích mezi dodavateli, jejich kapacitě, aby tedy eh, chápali eh, také, aby šlo nejenom tedy o eh, jakousi hodnotu za peníze, ale aby to byla hodnota, která plní jakési vyšší cíle, já nevím, ekologie, zelený aspekt, pomoc malým a středním podnikům, čili jak to dělat. Další otázka ještě bych vlastně měl říct si toto. E, e, tady je e, veřejné zakázky v případě nějakých katastrof. Na to nejsme připraveni v Evropě, ale to tež je pravda v Japonsku. Prostě podobně jako v Americe a v Kanadě bychom měli mít připravenou administrativu, ne teprve, když se něco stane, ale bychom měli už jakési rámcové dohody, kdy tedy v případě, že se něco stane, tak eh, dodavatelé mohou okamžitě naskočit a eh, ceny jsou předem domluveny, takže prostě se to okamžitě může rozjet. Eh, tady v Evropě jsme daleko hůře připraveni. Třetí otázka je zjednodušení. Zejména zejména pokud se týče zapojení malých a středních podniků. Jakožto bývalý ředitel v úřadu ministerského předsedy eh, zodpovědného eh, za veřejné zakázky, já si plně uvědomuji, eh, co všechno může zjednodušení přinést ekonomice, občanům a tak dále. Já to plně podporuji, ale ta realita je příliš komplikovaná. Uvedu dva příklady. První příklad transparentnost. Ano, transparentnost v dnešní době, eh, to znamená, používáme elektronickou komunikaci, dialog s dodavateli a tak dále. Ano, ale to také znamená zavádění eh, nové, tech, nových technologií pro reverzní aukce eh, elektronické. Toto je sofistikovaná odpověď na výzvy dneška to v podstatě znamená, že to by eh, potom vyústilo jako zavírání velkých rámcových kontraktů. Toto je nástroj na snížení cen a má to zásadní dopad na malé a střední podniky. Eh, tady je velmi tvrdá konference a malé a střední podniky mohou jen těžko střednědobě nebo dlouhodobě vzdorovat konkurenci. Takže ano, transparentnost výborná věc eh, pro eh, hlídání nákladu a výdaje z rozpočtu. Na druhé straně ovšem toto může mít fatální důsledky pro některé ekonomické aktéry. Dalším aspektem když už je řeč o evropském společném trhu, eh, tak tady hovoříme, hovoříme o velkých aktérech. Otázka je, existuje mezinárodní trh, společný trh pro veřejné zakázky a odpověď zní nikoli. Úroveň eh, přeshraniční penetrace podle různých eh, rozpočtů, různých propočtů je někde 2%, 3%, možná 3,8%, ale co pak toto je společný trh. Porovnejme si to se Spojenými státy. Ve eh, Spoj, Spojených státech eh, je podíl zahraničních dodavatelů nějak 10-12% a samozřejmě existuje eh, samozřejmě eh, eh, celé Spojené státy jsou společným trhem a také je přeshraniční spolupráce s Kanadou a s Mexikem, čili tady skutečně trh veřejných zakázek má obrovský potenciál. A další věc je riziko. Podle povahy veřejné zakázky a její hodnoty Eh, se liší typologie. U malých zakázek eh, tady je důležité řízení kontraktu, platby, eh, dodatky ke smlouvě a tak dále. U velkých kontraktů jde hlavně o správném nadefinování toho, co chceme, požadavku. ať už je to u mostu nebo u tunelu, poněvadž tím se stanoví vlastně okruh možných konkurentů, možných dodavatelů. A podle definice kritérií můžete eh, vytvářet různá, prostě preferovat konkrétní, eh, konkrétní dodavatele. Sí, grazie. Allora, rispondo. Děkuji, zareaguji na otázky byly položeny. Začnu panem Borgéziem Abych eh, něco upřesnil, ehm, možná, že to i eh, tím i odpovím na eh, následující otázku, která se týká lakvily. A i vlastně paní Weiler položila podobnou otázku, ta se týká toho, kdo rozhoduje, který je ten orgán, který rozhoduje, na které veřejné zakázky lze aplikovat tento projekt nebo se bude aplikovat tento projekt. Abych to upřesnil, eh, eh, veřejné zakázky, velká stavební díla, infrastrukturní díla, u kterých jsme otestovali tento projekt a kde ho aplikujeme, tak o tom rozhoduje mezirezortní výbor italské vlády s kratkou CIPE, je to tedy mezirezortní výbor pro ekonomické plánování a ten rozhoduje podle programu velkých investic a rozhoduje právě, eh, na které se bude aplikovat eh, tento projekt. Myslím si, že pokud bychom měli rozhodovat o tom, že bychom rozšířili tento experiment i na e, to stavební dílo TAF Piemonte, takže to by musel takto výbor o tom v tomto rozhodnout, e, protože, jak jsem řekl, může neexistují žádné překážky pro to, abychom tento projekt nemohli rozšířit na jiné typy, jiné typologie veřejných zakázek. Eh, systém se nepoužil v Lakvile, protože eh, zemětřesení bylo eh, před delší dobou, než vůbec ten projekt začal používat. Ale to neznamená, že v Lakvile by neexistovaly nějaké kontroly, včetně finančních kontrol při rekonstrukčních pracech ale e, i tam se e, používaly tedy kontroly, e, které se týkaly mafie i při privátních investicích. Když někdo si třeba tedy rekonstruoval dům, bez ohledu na to, že by šlo nebo nešlo o veřejnou zakázku, ne. I když šlo o soukromé zakázky, které se ale realizovaly z veřejných dotací, tak i tam byly ty kontroly. Tam šlo o to mít garance, že ty peníze, které se investují, dotu, kterými se dotuje ta rekonstrukce nebo ta stavba, že neskončí nakonec v rukách zločinců či mafii. A ještě, myslím, že jsem i odpověděl na otázku paní Weiler mm, ohledně toho, kdo rozhoduje, na které projekty aplikovat tento projekt. Jak jsem řekl, je to mezirezortní výbor naší vlády. A teď eh, eh, ta prezentace Německu. Německo projevilo zájem, ale zatím nedošlo k nějaké realizaci a já eh, doufám, že mm, určitě mm, ten zájem ještě ze strany Německa bude daleko větší, že Německo bude mít zájem o tento projekt, i Španělsko, Francie, Holandsko, to jsou e, země, včetně Německa, které se snaží také používat podobné nástroje a určitě by mě, mohli mít zájem o tento projekt. A teď pokud je o to, co řekl pan Smith. Zde bych chtěl upřesnit, že tady hovoříme o prevenci, o riziku infiltrace ze strany zločinu. E, to existuje ve všech e, rozvinutých velkých ekonomikách i když možná některé jsou k tomu méně vystaveny tomuto riziku. Vlastně tady jde o jev, který eh, i zapojuje ty eh, skorumpované úředníky, potom eh, vlastně propojení vysokých financí a zločinu. Není to tedy jev, který by se týkal pouze jedné země, i když, jak řekla paní Borsellino i pan Alfán, paní Alfano, tak Itálie Ehm, samozřejmě ehm, má historicky ve čtyřech regionech eh, velice eh, přítomný a rozvinutý organizovaný zločin, ale to neznamená, že jiné státy by byly chráněny před tímto rizikem. Ne, je to riziko, protože máme teď globalizovanou ekonomiku, takže se to týká všech rozvinutých ekonomik. Není to otázka eh, národnosti. Naopak, já si myslím, že dnes jakýkoliv hospodářský subjekt může tedy podnikat kdekoliv bez ohledu, kde má sídlo. Děkuji, pane Fratázi. Děkuji, pane Bertoku, děkuji za vaše referáty a za to, že jste byli ochotní tady hovořit o této tematice před naším výborem, protože to je pro nás velice důležité téma a pokud budete mít další doporučení či informace, můžete je poslat našemu sekretariátu. Připomínám, že příští schůze bude 15.10. a já bych chtěla vyzvat Mm, e, e, e, nyní všechny, kteří nepatří na schůzi koordinátoru, aby opustili tento sál, protože začne neveřejné slyšení schůze, pardon, neveřejné jednání schůze koordinátoru.